guten Tag. Krásný dobrý den. A... Už tě straší. No. Takže tyto stále pokusy podkopávat mou autoritu mě tak trochu vadí. Takže začneme s naším programem. Nikdo mi neoznámil žádný návrh na změnu programu, že to považuji za schválené. Sdělení předsedkyně ráda bych upozornila na Cont News, eh, kde máte vytištěny disponibilní jazyky. Jinak mi není nic známo, co bych vám měla, jak si tady teď vysvětlit. Paní kolegyně Ayala Zender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, protože na, nemáte žádná sdělení pro nás a přijdeme k hlasování, jenom jsem chtěla mm, říct něco k dvěma tématům. První téma se týká posledního zasedání s hlasováním, které jsme měli ve Štrasborku. Rada bych požádala, prosím pěkně, aby to bylo, aby se to stalo naposledu, protože v minulosti se nám podařilo snad dosáhnout toho, aby se věci přeorganizovaly bylo třeba změnit schůzi, nejdřív měla být v Bruselu, pak byla ve Štrasborku, to znamená, že logistika všech členů se musela taky změnit. A potom ve Štrasborku eh, v půl osmé, což je velmi komplikovaná hodina jak pro ty, kteří přijíždějí, i pro ty, kteří už tam jsou, ale mají své jiné závazky. Hlasování je něco, ale svatého v, této, v tomto parlamentu. A protože když se řekne, Eh, že se má přijít na hlasování, tak bych prosím pěkně chtěla, aby to bylo přesně v avizovanou hodinu a ne později, protože byla řada členů, kteří potom nemohli hlasovat. Takže prosím pěkně, doufám, že to bylo naposledy, kdy bylo jaksi odloženo hlasování, protože je to tak důležitá věc. A pak jsem chtěla taky požádat co do agendy, abychom se všechno dovídali eh, v předstihu dostatečném, zejména když se jedná o změnu data či hodiny hlasování. Vím, že tady byly významné německé volby, ale prosím pěkně, ráda bych, abychom se dovídali věci v předstihu. Druhé téma. No, byla jsem velmi překvapená, eh, když včera večer se objevila paní Merkelová na veřejnosti a řekla tedy své strany, eh, svou stranu, eh, blahopřála všem a poděkovala za to, že vyhrála, ale v první řadě po její levici stál pan komisař Ettinger a já si myslím, že vzhledem tedy k etickému kodexu by komisaři a komisařky neměli být v těchto okamžicích Eh, přítomni, eh, protože mají být nestraní. A možná, že bychom o tom mohli také hovořit při nějaké příležitosti s panem Ettingerem. Eh, dobře, kdybychom ho neviděli, OK, kdyby byl někde v publiku, ale všichni viděli, že komisař odpovědný za rozpočet stál vedle kancléřky, tak to si myslím, že už by se nemělo stát. A jistě to řeknu panu Ettingerovi, až k nám přijde. Ráda bych řekla, že komisař eh, bude naším hostem ve čtvrtek, takže jistě budete mít dobrou příležitost, aby jste mu to řekla. Podle stanov je komisař členem předsednictva a stál nahoře tedy v předsednictvu v souladu se statutem, ale jistě vám může to sám vysvětlit. A teď pan kolega De Jong žádal o slovo. Děkuji. Já bych chtěl se eh, vrátit k tomu prvnímu bodu. My za GUE NGL jsme explicitně žádali sekretariát, který to velmi dobře věděl, aby se nehlasovalo před 8 hodinou, protože já jsem musel zastupovat mou skupinu na neformálním setkání eh, politických skupin tohoto parlamentu. Bylo to známo, bylo slíbeno, že nezačne hlasování před osmou a já jsem utíkal na tom zasedání proto jsme, a přitom jsme začali o 20 minut dříve. Já si myslím, že to skutečně nebylo dobré. Eh, výsledek tedy zůstal stejný, jako byl, ale Eh, a byl by stejný, i když byl býval přítomný, alespoň bych býval mohl ukázat, že nesouhlasíme s některými z předloženým návrhů a stejně tak jako Ines bych požádal rád o to, aby už se to v budoucnosti neopakovalo. Děkuji mnohokrát, ráda bych upozornila na to, že časové údaje týkající se hlasování jsou indikativní. Já jsem se ptala všech politických skupin, zda budeme hlasovat a všichni eh, souhlasně odkývali to hmm, eh, takže musím vám také říct, já skutečně nemohu nechat sedět celý výbor, než čekat do osmi. E, také jsme hlasovali dříve o zprávě Barta. Já bych ráda řekla, že je důležité, abychom tady měli určitou ekonomii zasedání. Nebyla to tedy žádná schválnost z své strany. Možná, že někdy se to stane, ale tentokrát ne a ráda bych upozornila na to, že bychom měli být přítomní, protože já se také musím pokusit zvládnout celou tu schůzi a musím se pokusit kolegy, eh, kteří jsou přítomní nějakým způsobem zaměstnat. Tak to bylo, my jsme hlasovali, ale já jsem se předtím ptala všech politických skupin, zda souhlasí s tím, aby se hlasovalo a nikdo, nikdo neprotestoval. Proto se hlasovalo Eh, trošku dřív, ale rozhodně ne zase o tolik dřív paní kolegy Ala Sender. To, co potřebujeme, paní Gresle, je, abyste nám řekla, že už se to nebude opakovat. Není to jaksi omluvitelné. To je tak, jako kdybyste nám řekla, že musíme být všichni v plénu přítomní pořád, protože se nebude vědět, kdy se bude hlasovat. My víme, že se hlasuje ve 12 v plenu. Takže tentokrát tady byl specifický zájem, byla to velmi tedy podivná hodina, stejně eh, eh, protože předtím se zase zrušilo zasedání, bylo tedy nezbytné, aby to bylo co možná nejpřísnější. Já jsem tedy v tom okamžiku si neuvědomala, že dokonce Gue Engil žádal sekretariat, aby se hlasoval v 8. My jenom chceme a potřebujeme, abyste řekla, že už se to nebude opakovat. A když se řekne, že hlasování bude v určitou hodinu, tak to musí být buď v tu hodinu, anebo později, ale ne dříve. To je jako kdybyste do, eh, došla do eh, plenárního zasedání ve 12 a řekli vám, ne, ne, už se hlasovalo v půl 12 čili tento argument neberu. My chceme, abyste nás ujistila, že už se to nikdy nebude opakovat protože už jsme všechno měli lépe zařízené, ehm, navzdory tomu, že jsme měli mnoho spoždění a změny. Takže prosím pěkně, nerada bych, aby se to opakovalo. To je to, co od vás chceme slyšet, že už se to nebude opakovat. No, eh, mohu vám přislíbit, eh, že už vám nebudu ukazovat, kdy bude indikativně napsáno hlasování. Za to nemohu. Nemohu za to, když určití kolegové nejsou přítomní a také nemůžu trpět, aby 60 tlumočníků tady eh, sedělo bez toho, aby byli zaměstnáni a že prostě eh, eh, jsme skončili dříve 22 místo ve 22.30 pan komisař Hán už se k nám blížil. No musíme se i my postarat o to, abychom naše zasedání efektivně eh, pořádali. Nebylo to žádný, um-, nebyl to žádný úmysl z mé strany. Ale když všechny politické skupiny souhlasily s tím, že se bude hlasovat, nikdo se proti tomu neohradil, no tak jsme hlasovali. Takže já vám tady oznamuji, že do budoucnosti ani nebudete mít žádnou indikativní hodinu pro hlasování eh, nedáme tam žádnou indikativní dobu a potom si budeme jistit, že nebude docházet k žádným potížím Mohu vám říci, že se musím také postarat o to, abychom mohli provádět zasedání tak, jak byla naplánována. A tím se dostáváme k bodu číslo 3 a to jsou hlasování o udělení absolutoria. Denis má slovo, prosím. E, e, já jsem rád, tedy, že jsem dostal slovo, když se hlásím o slovo. E, ta skutečnost, že nikdo nenamítal nic proti tomu hlasování, souviselo s tím, že zástupci naší politické skupiny tam vůbec nebyli, z jednoduchého důvodu, že tam nemohli být dřív, takže to je jaksi zapeklitá věc. Začarovaný kruh. My chceme, aby bylo zajištěno, že se bude hlasovat v tu dobu, jak je to napsáno v programu. Hmm, eh, můžeme mít indikativní body pro další jiný body, ale pro hlasování by to nemělo být indikativní, nýbrž skutečná, reálná doba, skutečný čas, kdy se bude hlasovat. Děkuji mnohokrát, to bych si taky přála, abychom se na ty věci mohli spolehnout. A teď se dostáváme ke trojce, to je hlasování udělení absolutera eh, Evropské rady a rady. Eh, žádá zpravodaj o slovo, báčtaž. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče udělení absolutoria, máte před sebou hlasovací lístky. Já chci jenom poděkovat všem, kteří spolupracovali na tomto tématu, ale ještě se chci zeptat na jednu věc, zda všichni koordinátoři, všichni politické skupiny vědí, že jsme dali dohromady text, který bychom rádi předložili radě a bychom u budoucích udělování absolutory to všechno mohli udělat lépe a to musí ještě projít. Eh, musí to být přijato konferencí předsedu a viděl jsem, že ve čtvrtek, který tedy tento čtvrtek to není na programu, generální tajemník mé frakce se pokusí, aby se to dostalo na pořad jednání a bylo by skutečně dobré, kdyby konference předsedu schválila tento text, eh, který předlo, předkládá vý, náš výbor abychom viděli, jaké kroky eh, moh, může podniknout koreper. To je tedy pro všechny frakce, aby všichni věděli, že tedy eh, se snažíme hovořit s generálním tajemníkem ve dostalo na pořád té schůze. V tom případě by samozřejmě to museli podpořit všechny politické skupiny a ovlivnit jejich respektivního generálního tajemníka, aby to mohlo skutečně být na konferenci předsedů teď dostáváme se k hlasování. Máme tady změnu návrhu nějakého. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že dokonce jednohlasně to bylo přijato. Teď se dostáváme k, k elektronickému hlasování o celé zprávě, udělení absolutoria jako celku, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a tím Jak jste chtěla hlasovat? Tak v tom případě 15 pro, 1 proti. V tom případě eh, výbor kont navrhuje plénu, aby se eh, odmítlo udělení absolutoria radě. A teď se dostáváme k dvojce pro, proti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 to bylo přijato desítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto 11, žádné hlasování, 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 13 pro, proti, zdržel se, přijato 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 e, prosím pěkně zkontrolujeme, ano, takže 14 elektronická kontrola, byla to 14. Takže to bylo zamítnuto, protože počet hlasů byl stejný pro proti 15, pro proti, zdržel se. Pravděpodobně zamítnuto, ale prosím pěkně 15 zkontrolujeme, ano. No, ukončuji hlasování. Přijato. 16, o tom se nehlasuje, 17 pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. Tím se dostáváme k usnesení jako takovému. Zahoj hlasování elektronické jmenovité hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 15 pro, 1 proti. Srdečně blahopřeji Bartu Štasovi. A tím se dostáváme k dalším hlasování o záruku pro mládež. Zpravodaj pan Bon přeje, Vogan přeje si slovo. Jenom bych chtěl jako obvykle poděkovat všem kolegům, jednak za ty dvě velmi zajímavé výměny názorů, které jsme tady měli, kdy jsme si řekli řadu informací a děkuji také za vaše pozměňovací návrhy eh, a také práci na kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji. Tím začínáme kompromis číslo 2, kde pro? Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací na číslo 17, kde pro? Proti Omlouvám se. Moc jsem se nevyspala dnes. 20 také odpadá. 22, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 23, kde pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis číslo 3, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 20, 27, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 26. Ověříme, ověříme číslo 27. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 26, kdo je pro? Zdrželi se. 28 na dvě části, tedy první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 31, kde pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 32, kde pro? Proti, drželi se. Ověříme. 32. Končím eh, hlasování. Zamítnuto, omlouvám se. 33, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato, 34, kde pro? proti zdrželi se přijato, 35, ne pro, proti zdrželi se zamítnuto, 36, ne pro, proti zdrželi se zamítnuto, 37, kdo pro, proti zdrželi se. Možná, že to bylo přijato, ale ověříme to radši elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 38, kde pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto 39, kde pro? Proti zdrželi se. Přijato 40, kdo pro, Pro 40 přijato. 41, ne pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 4, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 50, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 51, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 50,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 67 s ústním poznacím návrhem, jde pro, proti zdrželi se přijato. 68 jde pro, proti zdrželi se zamítnuto, 69 s ústním poznacím návrhem jde pro, proti zdrželi se přijato, kompromis číslo 8 jde pro, proti zdrželi se přijato, 74 také odpadá, takže 75 kde, 5 jde pro, proti zdrželi se přijato, 76 jde pro, proti zdrželi se přijato, 77 jde pro,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 Zamítnuto. 14 eh, pro, proti, drželi se. Přijato 15, pro, proti, drželi se. Přijato 16, pro, proti, zdrželi se. Přijato a teď... Eh, Právě mi bylo řečeno, že kompromis 5, protože je zahrnut tak nějak uprostřed ostatních kompromisů, nebyl odhlasován. Doch. Hmm. Děkuji, to je správné upozornění. Nikdo si to tady nevšiml, takže ještě se eh, vrátíme na stránku číslo 4, kompromis číslo 6, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, omlouvám se, nebylo to tam tak zvýrazněno, tak jsem to přehlédla. A teď eh, byl rozpočet 1, eh, pro, proti, přijato, 2, pro, proti, zdrželi se. Přijato, 3, pro, proti, zdrželi se. Přijato, 4, pro, proti, zdrželi se. Přijato pět pro, proti, zdrželi se. Přijato šest pro, proti, zdrželi se. Přijato sedm odpadá, takže osm ne pro, proti, zdrželi se. Odpadá. Můžeme 9 až 15 probrat eh, na jednou. Takže 9 až 14 unblock, na jednou. kde pro, proti zdrželi se. Přijato. 14 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 15 pro. Takže 15, kde pro, proti zdrželi se zamítnuto. Teď Ample. Můžeme Ample dát od jedničky do 27 na jednou. Všichni souhlasí, takže od jedničky do 20, 27 kde pro, proti zdrželi se přijato. 28 jde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. A 29 až 36 můžeme udělat najednou, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď kult od jedničky až po 17 můžeme vzít najednou. Takže kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď závěrečné jmenovité hlasování o textu, tak byl pozměněn, můžete hlasovat. Končím hlasování. A teď gratulujeme Derekovi, 15 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Takový byl výsledek hlasování, tím jsme se dostali na konec eh, hlasovacího kola. Dostáváme se k udělení absolutoria za rok 2016. Eh, Evropská komise, máme výměnu názoru s generálními řediteli. Chci je tady přivítat je tady Jan Smith, pan Pleva, pan Manservisi, pan Makado, pan Lemetr, paní Suka a pan uh, eh, Kežano za Evropské školy. Děkuji, že jste se přišli, už jste se shodli na pořadí, ve kterém budete vystupovat. Jako první bude pan Smic z Generální pro výzkum a inovace, potom bude pan generální pro zemědělství a rozvoj venkova. Takže prosím, jako první má slovo pan Smic. Děkuji. Děkuji celému výboru za tuto příležitost tady prezentovat eh, náš eh, postoj k této zprávě. Co se týče chybovosti, asi jste si mohli všimnout, že má sestupný pohyb. Je to 5,6 v roce 2014, 5,4 5,1 v roce 2016, takže ta opatření, která jsme zavedli, abychom zjednodušili eh, ty obecné a postupy a harmonizované informační technologie se postupně vyplácejí, takže je to nesmírně pozitivní sdělení, které tady teď můžeme prezentovat. A stejně tak jsme i svědky toho, že se e, začínají vyplácet a objevovat e, první výhody toho zjednodušeného postupu zaveden v roce 2016 a předpokládáme, že tento sestupný trend bude u té chybovosti pokračovat i nadále. Náš program je velmi úspěšný, byla také provedena prověrka. E, v polovině období tu prováděl Pascal Lamy. Eh, tady se prokázalo, že ty hlavní ukazatele jsou plněny a je to skutečně program, který posiluje evropskou konkurenceschopnost, takže z toho pohledu si můžeme říci, že Horizon 2020 začal výborně, plní plán a vidíme to také na té snížené chybovosti a já si myslím, že v budoucnosti dojde k dalšímu snížení. Stejně tak jsme vděční za spolupráci s tímto výborem, za e, připomínky také účetnímu dvoru. Sledujeme z jeho závěry, klademe čím dál tím větší důraz na výkonnost vedle té řádnosti a doufám, že tento trend se nám bude dařit naplňovat i v budoucnosti. Děkuji. A teď má slovo zpravodaj pan Cele. Děkuji, paní předsedkyně. Takže se zase e, nastal ten čas, kdy budeme udělovat eh, absolutorium za rok 2016 komisi. Chci poděkovat všem, kteří mi v této práci pomohli, sekretariátu našeho výboru, potom i spolupracovníci naší frakce a můj asistent. díky němž eh, jsem mohl tuto prezentaci připravit. Stejně také bych chtěl poděkovat za přítomnost všem generálním ředitelům, aby se mohli vyjádřit k této zprávě udělení absolutoria. Oblast eh, vědy a výzkumu je jeden z hlavních, jedna z hlavních priorit, kterou se snažíme tady prosadit a podporovat na evropské úrovni. A pan Smith tady ve stručnosti eh, již uvedl ty hlavní body. Já teď se nechci pouštět eh, do všech těch čísel, které mám k dispozici, protože tu zprávu si samozřejmě každý může přečíst. Ale chtěl bych na základě této zprávy položit několik otázek. Horizontu 2020 bylo vyčleněno 1, investováno 1,95 miliardy euro. Jak eh, eh, velký tam podíl těch předběžných plateb a jak rychle jsou uhrazovány. Potom 35 eh, milionů bylo dáno k dispozici Evropské investiční bance, může generální ředitelství podat informace o tom, jak tyto prostředky byly využity a komu se musí eh, Evropská investiční banka zodpovídat. Větší část eh, těchto, nást, těchto prostředků se předěluje dále prostřednictvím jednotlivých nástrojů. Jakým způsobem o tom bude podávat komise informaci, jak tyto prostředky byly vynaloženy? Máte o tom nějaké informační kanály? A potom se tady pod horizontem 2020 skrývá Pan European Venture Capital Fund. To mě zajímalo, co se pod tímto názvem přesně skrývá, protože jsem to z toho nedokázal vyčíst. Možná, že by to pan Smith mohl vysvětlit. A potom strategický plán 2016 až 2020. Generální ředitelství tady má eh, čtyři strategické cíle společně s eh, Evropou 2020. Mluvil nám generální ředitel říci něco o aktuální situaci a potom country specific recommendations, ty eh, doporučení pro jednotlivé země, ty nebyly zveřejněny generálním ředitelstvím, jak už jednou parlament požadoval, proč tomu tak zatím nebylo. V horizontu 2020 se hovoří hodně o zjednodušování. Jsou teď ty postupy skutečně jednodušší až jsou příjemci pomoci eh, s tím spokojením. Jenom jeden z osmi, jedna z osmi přiložených žádostí mohla být zohledněna. Jak eh, generální ředitel hodnotí tuto situaci? Nevytváříme nadměrná očekávání, která potom nedokážeme plnit eh, při té současné kvótě. Potom, jak se vyvíjí to zeměpisné rozdělení nebo distribuce prostředků, jestli se přitom zohledňují ty zejména ekonomicky slabší e, země. Jedna delegace regionálního výboru z Rumunska e, požadovala zlepšení minimálně na místě. Pokud jsem to byl schopen zjistit, tak eh, zatím ještě není k dispozici žádná míra chybosti, protože za rok 2016 ještě nebylo provedeno šetření, no přeskoumání, jak to vnímá generální ředitel, jak eh, se dívá na měření chybovosti exekutivních agentur a v neposlední řadě podle interního auditu Je to vnímáno kriticky s tím, že by uzavírání mělo probíhat rychleji, ex post plánování a provádění projektu by mělo být lépe sledováno, jaká opatření generální ředitelství chce zavést. Tolik tedy moje otázky. Prosím. Děkuji. Chci jenom připomenout pro lepší kázeň, abychom si uvědomili, že máme vždycky 20 minut vysvětlených na diskusi s jedním generálním ředitelem. Bylo by dobře, kdybychom těch 20 minut neutratili na přečtení otázek. Pane generální ředitele, máte slovo. Děkuji za všechny tyto otázky. Co se týče horizontu 2020, jak jste správně podotkl, program probíhá ve svém druhém či třetím roce. My jsme zavedli 70 auditů a prověřili 622 účastníků. Naším záměrem tady je auditovat nějakých 9 tisíc eh, účastí nebo takových eh, tedy eh, prověřovat 9 tisíc stížností, ale ještě nemáme výsledky. Nicméně zaznamenali jsme, že ta radikální míra zjednodušení, kterou jsme zavedli v horizontu, se vyplácí otázky DPH, záležitosti předfinancování, jednotné platební e, režimy. Tady tato všechna opatření pro radikální e, e, zjednodušení vedly k snížení míry chybovosti. Nyní se tedy můžeme soustředit jasně na ten horizont 2020 a míra chybovosti se snižuje a takto by se měla vylepšovat i otázka budoucího využívání rezerv. Ke konkrétním plat, platbám Mm, je to nějakých 54 milionů, to znamená, ještě stále je před námi dlouhá cesta mm, před eh, samotným začátkem tohoto programu. Evropská investiční banka 2,2 miliardy byly převzaty z horizontu pro eh, Junckerův investiční fond. To samozřejmě způsobilo určité diskuzi i tady na tomto fóru. mohu vám říci, Eh, že si přejeme mít návratnost investic, protože těch 22% všech investic, které byly provedeny ze strany EFSI, směřují právě do oblasti výzkumu a inovace nebo do oblasti dopravy, energetiky, eh, zdraví, potravin a podobně. To znamená, eh, část těch prostředků z rozpočtu se přesunula do EFSI. Tak eh, když hovoříme o finančních nástrojích, kromě samotného EFSI, tak samozřejmě je to ta myšlenka fondu o fondu, taková klíčová myšlenka eh, komisaře Moedeše. My eh, má, víme, že tady máme určitý rizikový, fondy rizikového kapitálu, ale je těžké zajistit institucionální financování asi rizik, eh, fondy rizikových kapitálů těžko přitáhnou nějaké institucionální investice v hodnotách miliardových, takže vytvoříme ten fond fondu a, a tam se mohou spojit ty menší eh, fondy. A nyní tedy se nacházíme v takovém stavu toho procesu vytváření něčeho takového. Vidíme, jak se to bude vyvíjet v průběhu roku 2018 a samozřejmě rádi se sem zase dostavíme v mezidobí a obeznámíme vás s tím vývojem. Horizont 2020 samozřejmě má přispět k splnění těch velkých priorit Evropy do roku 2020. Energetika, doprava, závazky z kopu z Paříže a k tomu směřují i ty eh, střednědobé eh, revizní eh, zprávy. Ta zpráva Pascala Lamyho právě potvrzuje, jak zásadní roli právě Horizon 2020 tady hraje v té strategii Evropa 2020. Správně, pane Zelere, říkáte, že ano, to je ten hlavní problém u horizontu jsou, je přemíra eh, těch eh, zapsaných investic. Někdy eh, až 40 12 až 14 Nicméně prokázalo se, že vlastně to bohatství kreativity, ta inovační síla, kterou tu máme v Evropské unii, je právě v tomto eh, celá řada návrhů je prostě kvalitní, kvalita se navyšuje, takže vlastně vykonáváme více těch kvalitních projektů, více inovativních myšlenek, nicméně ten fond ještě proto nedostatečný to, na co poukazujete, je oprávněné. Vy žádáte navýšení rozpočtu na 100 milionů místo těch 80. Samozřejmě i ta ne, to nedávné usnesení schválené tady v parlamentu, že žádáte, aby ten rámcový eh, program 8 a příslušný rozpočet byl navýšen o těch dalších 20 milionů. Tady to je takový další krok kupředu, žádá o navýšení mm, eh, rozpočtu eh, do fondu na 60 milionů. Je tedy jasné, že potřebujeme více finančních prostředků do tohoto programu. Dále otázka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 Spíše je to o tom, jak nahlížíte nebo poměřujete, jakými ukazateli. Pokud absolutní hlediska, tedy kam směřují prostředky jednička, to je Německo, dál Spojené království, Francie a Španělsko, to jsou ty velké země, to je Itali- logické, ale když to porovnáte na počet obyvatel, tak číslo jedna je tady Lucembursko, Belgie, Nizozemsko a pak Kypr. A pak pokud je to na jednotlivé výzkumce, příslušný ukazatel. Tady tedy v tom vede Kypr. Kypr, Řecko, Malta, Estonsko jsou zase ty eh, první země, když poměřujete podle toho, kam směřují prostředky na vynaložené miliony na národní HDP. Takže zase to záleží na tom, jaké ukazatele využíváte a měli bychom tedy zase být opatrní, když poukazujeme na tu EU13 jako na nějaký blok. Ano, oni se účastní eh, kvalitně eh, na tom programu, ale stejně tak i jiné země, jako právě ten Kypr, Malta, Česká republika a podobně. Takže opravdu opatrně, když tady vynakládáme s čísly. Tady nejsou žádná geografická kritéria, pouze ta selekční kritéria pro volbu těch projektů na základě jejich excelence dopadu a pak samotné zprávy toho návrhu. Tady opravdu nejsou žádná zeměpisná kritéria a myslím si, že to je ostatně ten správný přístup, protože tak to může být Evropa konkurenční i celosvětově právě na úrovni poměřování té excelence samotných projektů. A samozřejmě, že jsme se zaměřili na to, eh, jak právě toto rozdělení, eh, jak se můžeš eh, navyšovat to, toto rozdělení, ten rozdíl mezi zeměmi. Snažíme se hodně přispět k vytváření synergii i na úrovni horizontu 2020. Tady to velice dobře funguje. Vytvořili jsme tu pečeť excelence a myslím, že tu máme i dobrou mm, úroveň spolupráce. Eh, u těch eh, sdílených poznatků v oblasti nových technologií a podobně. Pak ty výkonné agentury a to, jaká je jejich eh, vlastně práce. Mm, myslím si, že to nedávné zhodnocení ze strany nezávislých expertů prokázalo, a to je zase velice důležité měřítko, že tedy um, příjemce, zákazník je velice spokojen Tady to jsou agentury RCI, ty získaly tu míru úspěšnosti nějakých 90% a, a takové všeobecné měřítko na úrovni těchto agentur je kolem 3% a očekává se, že tedy jim bude přidělen kolem 90%. To znamená, agentury jsou velice efektivní, předkládají velice kvalitní práci a určitě je to dobrá volba se obracet na agentury. Já vím, i vy, paní předsedkyně, jste se zabývali tou otázkou efektivity těch agentur, ale já bych vás jenom vyzval, jeďte tam, navštivte, prohlédněte si je a zjistíte opravdu, jak kvalitně oni pracují. Ještě jedna připomínka. co se týče té eh, zodpovědnosti za eh, finanční nástroje, Myslím, že na to se pan zpravodaj také ptal, to je na straně 57 naší výroční zprávy a eh, výsledky toho interního auditu na téma lidských zdrojů. Tam se nyní věnujeme právě těm dodatečným následným opatřením, jak třeba urychlit příslušné postupy a podobně. Myslím si, že to je taková velice rychlá odpověď na většinu vašich dotazů. Paní předsedkyně poukázala na to, že možná aby i ostatní členové chtěli klást otázky, takže to je zatím vše z mé strany. Děkuji srdečně a teď tady máme paní kolegyně Ayala Sanders. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, eh, vítejte, eh, pane eh, řediteli. Já mám takovou možná rozsáhlejší otázku. Za prvé tedy, mohl byste nám poskytnout údaje, jaké maximální počet a minimální počet z těch 20 paušálu, který se tedy provádí v horizontu 2020. Můžete nám mm, poskytnout tedy to rozdělení, to maximální množství a minimální množství 125% paušálu na, řekněme, výdaje, které nejsou přímé, tedy na ty nepřímé výdaje. Za druhé, časový harmonogram kdy tedy opravdu se dokončí a budeme tu mít ten náhled na ten celek, protože v této prezentaci zatím máme část toho eh, programu, eh, sedmého programu a vidíme, že to víceméně funguje a že Horizon 2020 funguje, ale tedy konkrétní harmonogram, kdy bude ten eh, program, sedmý program opravdu fungovat a návaznost na Horizon 2020. Ten vlastně započal e, opožděně a chtěli bychom vědět, e, jak to bude i s ukončením fondu. A za třetí, před několika dny se rozšířil horizont 2020, ale byla to určitá A já bych se chtěla zeptat, po té krizi z roku 2008, vy víte, že země jako Španělsko, Portugalsko, Řecko možná ani eh, nebylo eh, v takové pozici, museli tedy jaksi exportovat programy, museli je uzavřít, celé ty výzkumné týmy v podstatě byly eh, převedeny a mnoho výzkumníků je tyto země opouštělo, takový ti nejvíce kvalifikovaní. A možná i jiné členské země zažili to, že to byli velcí výzkumníci, významní inženýři, poukázal na to eh, v podstatě i pan Zeller, kteří museli prostě zemi opustit. Takže můžete mi vysvětlit, jakým způsobem Evropská unie, tedy prostřednictvím svých programů, sedmého rámcového programu nebo Horizontu 2020, napomohla vyřešit tuto katastrofu nebo ji předcházet. A výhled do budoucna prostě je takový, že víme, že prostě spousta odborníků odešla do Spojených států a Evropa zároveň neměla žádnou formulaci, aby jim těm vysoce kvalifikovaným zabránila vlastně eh, k tomuto odchodu. Ti nejlepší odcházeli a teď se tedy, teď si stěžujeme, že prostě um, tak nějak jenom přežíváme. Takže jak tyto projekty napomohly zabránit ničení celých těch výzkumných vědeckých týmů a té migraci, emigraci výzkumníků a kvalifikovaných inženýrů? Další přihlášky do diskuze už tady nemám, takže prosím, pane generální řediteli. Děkuji vám. Velice krátké reakce. Za prvé pravidla týkající se horizontu 2020 byly 100% věnova, přímých, byly to přímé náklady a 25% bylo nad rámec to komise navrhla, co rámec provozní nákladu 25%. Co se týče inovací, Eh, přímé náklady byly eh, odhadnuty na 70%, ale mohou jít až do 5, o 25% víc. Ne, ne, vy jste mi nerozuměl, asi jsem se špatně vyjádřila. Já se vás ptám na tu částku těch nejdůležitějších 25% nepřímých Neptám se vás na celý systém. Já chci vidět jenom ty dva čísly, dvě čísla, nejvyšší a nejnižší částku v rámci těch 25%. Čili vy se mě ptáte na ten největší kontrakt, na to největší smlouvu, který máme, dejme tomu, když máme kontrakt za 15 milionů, tak vy chcete vědět, jak vypadá procentuální částka přímých nákladů a nepřímých nákladů. Ano, mohu vám to dát, já vám mohu dát ten přehled samozřejmě. Není v tom žádný problém. Také jste se ptala na to, kdy ve veškerých auditech uvidíme více z pokroku v horizontu 2020, protože teď máme jenom zatím eh, takové vzorečky v rámci sedmého rámcového proklamu. Ale zatím 70%, 70%, když hovoříme o roce 2016, se zakládá na výzkumném programu Eh, na sedmém eh, eh, rámcovém programu, ale myslím si, že příští rok pro většinu už bude horizont 2020 a to nám umožňuje také identifikovat jaká bude sní, jak, k jakému snížení tam dojde. Příští rok to bude zcela významný zásadní rok, protože tam uvidíme jasněji, k jakému snižování tam došlo. Ale také bych velice rád řekl, že bychom neměli zapomínat a že máme velká očekávání eh, při snižování chybovosti eh, protože Eh, dříve se neúčastnilo tolik malých společností. Musíme být reální v tom, že asi dojde ke snížení chybovosti, ale díky těm nově příchozím prostě nějaká chybovost vždycky existovat bude. A pak jste se správně ptala na hospodářskou krizi týkající se Španělska a Řecka. Eh, Španělska je ve strategické situaci, protože 600 milionů eur eh, bylo vyškrtnuto a eh, bylo vyškrtnuto. A španělští věci jsou velice rádi, že tady existoval těmto rámcový program, který jim umožňoval sledovat nebo realizovat jejich návrhy. V rámci tohoto programu se nám podařilo zmírnit ty problémy, které eh, byly způsobeny celé řadě špičkových výzkumníků a v rámci tohoto programu Horizon 2020 přesto mohli dělat práci, kterou chtěli. Ve Španělsku eh, máme eh, velice významné záležitosti v oblasti vědy, jako teleskopy, urychlovače a tak dále. A díky programům jsme byli schopni během té hluboké krize poskytnout možnosti z rozpočtu, abychom podpořili věce těchto zemí a samozřejmě největší fondy, které byly dostupné, Během hospodářské krize to byly strukturální formy, které byly zcela zásadní pro podporu španělských občanů, ale rovněž španělských vědců. To, eh, myslím, byla víceméně odpověď na vaše otázky. Prosím. Tunisko? Tunisko je plně asociované, připojené k Horizontu 2020 a samozřejmě teď platí také a snaží se získat zpět své fondy. Mají celou řadu špičkových univerzit a výborné věci a my jsme společně eh, s Tunisem a severoafrickými státy zahájili realizaci velice zajímavého programu, který se jmenuje Primar. Je to spojený program mezi zeměmi kolem Středozemního moře, čili mm, je tam také Alžírsko, Jordánsko, Tunisko, abychom se podívali, podívali na to, jak bychom mohli efektivněji využívat zdroje vody, zejména v zemědělství. Do toho byl zapojeno generální ředitelství pro zemědělství. Generální ředitelství má sídlo pro Španělsko, pro tuto významnou iniciativu a to je samozřejmě příspěvek pro boj proti změnám klimatu. Podívat se, jak Severoafrika může, Severní Afrika může reagovat na tyto klimatické změny a není tam jenom Tunisko zapojeno, ale Tunisko eh, velkým množstvím vědcům. Děkuji mnohokrát. Máme zajímavého netopříjemce v rámci Horizontu 2020 a to je Švýcarsko. A já si myslím, že výbor k tomu separátně uspořádá s vámi takovou nějakou malou akci, malé sezení, kde bychom diskutovali o tom, jak si to můžeme představovat do budoucnosti, když máme tak velikého na to příjemce. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišel. Tím se dostáváme ke generálnímu ředitelství pana Bogdana Plevu za zemědělství a rozvoj venkova. Děkuji za to, že jste přišel. Děkuji vám za příležitost, abych krátce prezentoval roční, výroční zprávu za generální ředitelství pro zemědělství. Finanční rok 2016 byl druhým rokem plného implementování naší politiky, eh, která byla formována v roce 2013. Nové přímé platby umožnily větší flexibilitu v členských státech, zejména co se týče férového, spravedlivého rozdělování plateb mezi zemědělce. Eh, byl to druhý rok po schválení programu pro venkovský rozvoj 2014 až 2020 a peníze byly také schváleny a zaplaceny. 16 miliard eur eh, bylo do této chvíle vyplaceno. Nové programy by měly vytvořit 125 tisíc nových pracovních příležitostí v rámci programu pro rozvoj venkova samozřejmě. V rámci programu 2007 až 2013 tato, toto období bylo ukončeno s výsledkem 99,1% čerpání všech, všech vyčerpaných prostředků v přímé přímé platby 77%, zemědělské půdy, eh, biofarmářství eh, dostává více než 6% a snižování emisí pokračovalo rychlostí 1,1% každoročně. Měli jsme tady velké potíže týkající se padajících, klesajících cen i v roce 2015 a 2016 a komise mobilizovala 1 milion eur pro pomoci zemědělcům. Kromě toho komise schválila prostřední, eh, schválila další opatření pro vyrovnání trhu a Eh, v roce 2015 se situace začala zlepšovat. Tento rok dokonce situace je mnohem lepší, než byla v roce 2016. Eh, CPR znamená velikou část rozpočtu. My si myslíme, že CAP, společná zemědělská politika pro rok 2016 je 2,6 co se týče překročení Prahu co se týče prvního pilíře, to bylo 78 všech výdajů pro společnou zemědělskou politikou. Byla chybovost 5,04 Pro venkovský rozvoj byla chybovost eh, stále snižována a, a pohybuje se pod 3,9 minulý rok, což je daleko méně, než to bylo v roce 2015 když vznikne nějaký problém, kde eh, generální ředitelství Agri spolupracuje s jednotlivými státy, aby eh, zlepšilo situaci v rámci akčních plánů. Eh, efektivita čerpání rozpočtu je také korigována v rámci snižování rizik. Rizikovost v roce 2016 byla odnanuta na 0,43 a já si myslím, že toto je vynikající výsledek pro tak svízelnost složitou politiku. Stále samozřejmě hledíme také na budoucnost a na zemědělskou, společnou zemědělskou politiku pro, ro, po roce 2020. Děkuji a slovo dostává zpravodaj. Ano, celá řada otázek, kterou mám, ale bylo nám řečeno, že, se má, že máme být struční, proto se pokusím vyfiltrovat to, co bylo tématem už v minulých letech. Jedna věc je rozdělování eh, společné zemědělské politice. Minulý rok parlament a náš výbor už varovali, že není příliš komfortabilní, abychom 44%, že 44% malých podniků dostává málo částek, zatímco 80% příjemců má jenom 20 přímých pladeb, což znamená obráceně, že 20 to znamená ta velká agrární oblast také získává 80 všech prostředků a 51 příjemců přímých pladeb navzdory Kepingu dostávala méně než 1120 eur. Jak s tím komise hodlá naložit? Jak se domnívá komise, že, mohlo, že by mohlo dojít ke smysluplnějšímu rozdělování peněz než do posud? v oblasti udělování absolutoria 2015 eh, parlamentu chyběly indikátory pro rozvoj venkovského rozvoje který nemůže být určován pouze zásadami společné zemědělské politiky. Přesto tento indikátor byl ponechán úplně stejný ze strany komise. Proč tedy komise nezohlednila požadavek Evropského parlamentu? No, zbytek tady vynechám, protože se chci dostat ještě k prvnímu pilíři 40,8 miliard Eh, v roce, bylo vydáno v roce 2016, to znamená více než 71 veškerých videů pro SZP v prvním pilíři chybovost vzrostla. Hovoří se o chybovosti 1,996, která byla jaksi předepsána eh, jako zlepšení vůči programu 2015. A přitom eh, se tady v roce 2015 Máme tady 18 rezerv v oblasti platebních agentur. Rezerva pro Španělsko, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Itálii, sedm výhrad pro Maďarsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené království, kde nebyly nalezeny kvantifikované výhrady pro osm dalších eh, členských států. Zdá se, že tady jsou problémy se spolehlivostí údajů, které poskytují členské státy. Eh, eh, jak budou napraveny tyto záležitosti? Jaký problém existuje s výhradami u italských platebních agentur? Co se týče venkovského rozvoje, druhý pilíř, chybovost 2,1%, žádná změna vůči roku 2015, také riziková částka 436 milionů eur, o ně, poněkud méně než v roce 2015, tam to bylo 490, ale také velké problémy co do spolehlivosti poskytování údajů ze strany členských států po přizpůsobení generálního ředitelství 26 států má eh, chybovost větší než 2%, zatímco jenom jedna platební agentura dodala kvalifikovanou deklarace. Po Potom tady po přizpůsobení jsme měli dokonce vyšší chybovost a mm, samozřejmě ta čísla e, tady trochu zakalují dosažený pokrok e, pro program venkovského rozvoje. Jak hodláte tuto situaci napravit? Specifická situace ve Švédsku s chybovostí 13,99 Česká republika 19%, Bulharsko 10,5% tržní opatření stabilní, kvota 2,8%, čili lehký pokles od roku 2015 eh, částka 89 milionů euro, i když eh, generální ředitelství vyslovilo další výhrady, jak je možné, že potom tady musí vždycky docházet k dodačným intervencím tržním, které mají vyrovnat tu situaci. V roce 2016 bylo 69 nesrovnalostí, které byly konstatovány v roce 2007. Takže musíme říct, že tady prostě trvalo 10 let, než k tomu došlo a musíme se podívat na to, eh, jak to, že v roce 2007 tady byly dvoumístné částky v oblasti, dvojmístná procenta v oblasti chybovosti a nebylo to vyrovnáno během tak dlouhé doby, jak hodlá komise nakládat s eh, touto chybovostí. Děkuji vám. Pane generální řediteli. Eh, thank you very much. Děkuji vám za tyto otázky a připomínky. Nejprve ta Otázka o rozdělení přímých pladeb. Já už jsem říkal, že po té poslední reformě teď má ten současný rámec možnost dát členským státům pravomoc více přerozdělovat tyto prostředky. Takže jsme měli možnost například za, zavést redistributivní platby a degresivnost, co znamená snížení plateb pro velké hospodářské podniky, zemědělské podniky a navýšení plateb pro malé farmy. A chtěl bych pouze připomenout, eh, že návrh komise z roku 2013 chtěl plně tyto eh, platby povinně oddělit, ale teď je to dobrovolné, takže je to na členských státech. Některé státy také Eh, využívají možnost převádět tyto platby do druhého pilíře, anebo přímo na přímé platby, takže v výsledku toho se může změnit platba na hektar. Ale ty platby jsou skutečně vypláceny na hektar, takže nemůžeme tu strukturu změnit ze dne na den. Víte, ta struktura se postupně lepší, ale eh, rovnoměrná hladina pladeb na jeden podnik se nám podaří změnit okamžitě. Také se snažíme to více zacílit. A co sice tak, že můžeme nabídnout 2% z té národní obálky pro mladé zemědělce. A jak víte, členské státy to plně nevyužívají. My tedy musíme fungovat v tom současném rámci a nemůžeme nutit členské státy, aby dělali věci, které po nich to nařízení úplně nevyžaduje. Pokud eh, si uvědomíme, že eh, řada zemědělců působí ve malém měřítku. A potom si uvědomíme také sociální podporou a vezmeme v úvahu ty platby pro ty velké podniky, tak ta rovnovážnost bude mnohem lepší než těch zmiňovaných 20-80 My jsme už našich cílů víceméně dosáhli, ale je pořád také úkolem členských států využívat ty dané možnosti. A potom řada otázek, eh, dalších vašich otázek. Měli jsme eh, v roce 2016 53 eh, rezervací, o rok předtím to bylo 44, ale ta míra rizika je tady mnohem nižší, než byla v roce 2015. Tyto výhrady ukazují eh, přesně, kde leží problémy, potom eh, to musí eh, členské státy zlepšit akčním plánem a podávají o tom každou, každý rok zprávu. My díky tomu máme přehlednou, přehlednou zprávu o situaci výhrady ukazují také potenciální rizika. Pokud ta nápravná opatření nejsou provedena, tak se přeruší platby anebo se nařídí finanční korekce. Ten e, údaj sám o sobě není až tak důležitý, ale spíše to, jestli se nám daří situace, situace zlepšovat. A já bych ještě chtěl říci, že to je, reforma má za sebou pouze jeden rok a ještě pořád tady nemáme tu potřebné kritické možnosti, abychom, kritické množství, abychom mohli určit míru chlubivosti přesně. Samozřejmě bychom eh, situaci rádi zlepšili. Spolupracujeme zejména s platebními agenturami a chceme s nimi společně řešit ty příčiny opožděných pladeb. A také chceme využít všechny možnosti pro to, abychom jim to vysvětlili a podělili se s nimi o tu eh, osvědčenou praxi. Máme také schůzky platebních agentur každých šest měsíců a potom máme také nový nástroj v podobě certifikačních orgánů. I tím by se nám mělo podařit tu situaci zlepšit. A díky tomu mít eh, solidní finanční řízení a také snížit počet výhrad. To je náš cíl. A pro zlepšení situace je potřeba se také zaměřit na určité nástroje, jako je Ajax a Elpis. I to je užitečné pro snížení chybovosti. Máme s tím zkušenosti. A také se zaměřeme na zjednodušení společné zemědělské politiky už od eh, začátku tohoto období. To bylo věnováno velké úsilí prostřednictvím prováděcích opatření. Ale to zjednodušeně je možné pouze měnou těch základních právních aktů. A my už se chystáme na zjednodušení v příštím programačním období. A také jsem se už zmiňoval o sdílení osvědčené praxe s českými státy. Máme na to příslušné fórum a každý eh, rok organizujeme konferenci s účastníky nejenom z řídících orgánů platebních agentur, ale také z účetního dvora, aby eh, se řádně vysvětlilo, jak se má postupovat a vyhýbat se tím tak těmto problémům. Také jste se ptal na ty speciální případy. Tedy jde o výhrady k některým platebním agenturám, například v Itálii. Je pravda, že jsme vyslovili v eh, této výhradu, pokud ta chybovost je vlastně vyšší než 5%, tak automaticky tu výhradu vyslovíme. Pokud ta chybovost se pohybuje mezi 2 až 5%, tak potom eh, snažíme podívat na podrobnosti a prověřovat to dále. Nicméně, pokud to je takzvaná adaptovaná chybovost, tak ta je založená na všech dostupných informacích. V Itálii se vyskytly problémy eh, s sázením stromu na permanentních eh, pastvinách. To byl, to bylo zadáno jako nedostatek. A teď eh, s italskými úřady spolupracujeme na tom, abychom tu situaci mohli zlepšit. To je tak, bych mohl projít seznam těch platebních agentur, kterým byla vyslovena výhrada. Ale je to tak, jak jsem říkal, pokud tam vidíme nějaký nedostatek, tak okamžitě žádáme členské státy, aby vytvořili nějaký akční plán a dohlížíme na to, aby se ta situace zlepšila. Samozřejmě, že také můžeme přerušit platby. A tu výhradu můžeme stáhnout teprve poté, kdy ten akční plán je bez zbytku splněn. A ještě tady byla jedna otázka týkající se mléka, to je každoroční krize. Já si nemyslím, že by každý eh, rok nastala krize v sektoru mléka. V roce 2014 to bylo v důsledku eh, toho zákazu vývozu do Ruska a také to bylo to ukončení těch eh, kvót. V důsledku toho nastala krize, to jsme vyřešili. Například jsme na to utratili více než miliardu eur z rozpočtu na zemědělství, abychom stabilizovali trh mlečnými produkty. Teď ta situace je mnohem lepší, ceny jsou výrazně vyšší, než byly v roce 2014. A myslím si, že celkově ta situace pod kontrolou. Doufám, že tím jsem odpověděl na většinu vašich otázek. Také jste hovořil, že jako jeden z ukazatelů eh, úspěšné politiky se používá zaměstnanost. To je pravda. Nicméně těžko se mění v jednom programačním období nějaký ukazatel, protože ten program je nastaven na sedm eh, let. My se snažíme vytvořit jednotný hodnotící systém pro společnou zemědělskou politiku. Snažíme se identifikovat eh, sérii indikátorů, Eh, v různých oblastech, ale u těch indikátorů zemědělské politiky se to hledá těžko, protože tam jde eh, o složitou oblast a myslím, že tím se také nepřímo ukazuje, jak se nám daří to provádět v těch venkovských oblastech a jaké dopady má vynakládání prostředků ze zemědělského rozpočtu samé budoucnosti se mnohem více zaměřit na výkonnost, nejenom na dodržování pravidel. Myslím, že už se hovoří o nových e, řešeních. A já doufám, že se nám podaří eh, ty nové plány prezentovat do konce tohoto roku. Děkuji, mám tady ještě několik dalších kolegů na seznamu. Jako první kolega Závada. Ne. Děkuji. Já se soustředím na ta hlavní téma, i na která poukázala komise, tedy na ty hlavní uh, záměry. Mám konkrétní otázky. Téměř na závěr vašeho posledního příspěvku jste možná do určité míry zodpověděl moji první otázku, tedy co konkrétně DG Agri dělá v tom daném období, na které se zaměřujeme, abychom měli vyšší přidanou hodnotu v těch vyplacených prostředcích. A za druhé, tady se obávám, že asi jste odpověděl, že tomu se nyní eh, nevěnujeme. Máme tu konkrétní opatření, přejeme si větší míru výkonnosti a více se zaměřujeme tedy na výsledky. A tedy ta druhá otázka, a jakými konkrétními způsoby se vám podařilo zjednošit ty postupy kontroly a všeobecněji odlehčení té administrativní zátěže uvalené na zemědělce. To jsou takové zásadní témata, a myslím si, že bychom na ně měli obdržet určitou odpověď. Já jsem se také dala na seznam řečníků spolehlivost čísel, to je vždycky téma. A vždycky dochází ke korektuře čísel, my je podporujeme tyto korektury, ovšem otázkou je, už jsme viděli, že korektury se snížily, ale otázkou je, jaký je plán, protože zjevně členské státy a jejich platební agentury a certifikační místa si různě vykládají texty komise. Proto je třeba se zeptat, v čem je problém. Kde je problém u nedostatečné spolehlivosti údajů ze strany členských států? Za druhé, minulý týden jsme byli v Maďarsku, měli jsme opravdu krásnou cestu a při přípravě jsem viděla, že ve vaší výroční zprávě, za níž vám děkuji, to je vždycky ta první věc, kterou v létě beru na vědomí, že ve vaší výroční zprávě jste uvedli, že certifikační institut, čili platební agentura z Maďarska ještě neodevzdala svou zprávu. Už ji odevzdala, anebo pakliže ne, jaký je proto důvod? A teď pan kolega Tarant. Uh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. A... Já chápu tu otázku, kterou tu položil pan kolega Celer. Trošku jsem zmaten tím, proč ředitele nebo vedoucí ředitelství na komisi věnují tolik času tím, aby vysvětlovali tak zás, základní jednoduché věci, místo toho, aby předložili konkrétní eh, čísla. Já se omlouvám, možná nejsem politicky konkrétní, to je vše z mé strany. Paní Ajala, děkuji. Paní předsedkyně, já jsem chtěla poděkovat panu generálnímu řediteli za informace, které nám poskytl. V případě Španělska dochází čím dál častěji k situacím s dramatickým spožďováním, takže já jsem se chtěla zeptat, co se týče tedy přímých plateb, tam je to opravdu dramatické, protože jsme opravdu velice závislí co se týče tedy těch e, zemědělských e, farem, jsme hodně závislí na situaci na trhu, takže e, konkrétní situace pro zemědělce, na čem to závisí. Může nám Evropská unie pomoci? Tady dochází k přehazování toho balónu z té národní úrovně na autonomní oblasti, ti zase ten balon házejí dál a otázka plateb se vlastně nikdy neřeší. A za druhé, oblast zemědělství, ta se vlastně snižuje, částečně je to způsobeno také vývojem cen, takže bych chtěla vědět, zda vlastně vůči tomu rozhodnutí reformovat ano nebo ne, na základě toho, jak se situace vyvíjí, Ehm, budete mít eh, nějakou, nějaký způsob, jak se vyhnout vlastně nějakému konfliktu eh, v tom eh, v těch pravomocích a vlivu na vyvíjení cen. Do jaké míry se toto může ovlivnit. A pak, co se týče těch opatření pro pozemky, Tady eh, v současné době ty systémy, ano, jsou výsostně technologicky rozvinuté, s tím souhlasíme, ano, protože tu máme určitou skupinu, která využívá i třeba propojení satelitu, co se týče prevence před katastrofami a podobně. Ale konkrétně tedy k těm opatřením pro pozemky často slycháme stížnosti na to, že se vlastně musí eh, vlastně znovu vracet, předkládat eh, ty otázky, kdy dochází, kdy dojde k čistotě, k eh, pročišťování a podobně. Tady možná satelity něco znázorňují, zaznamenávají, ale eh, kladou se tu dotazy tedy, kdy bude něco zrealizováno, kdy se vylepší ta opatření a podobně. Takže vlastně tady máme takový dojem, že ta oddělení Evropské komise v konečném důsledku v podstatě eh, nedokáží identifikovat ani ten rozsah těch eh, pozemků a jejich potřeby. Děkuji. Pane generální řediteli, prosím. Děkuji. K té přidané hodnotě. Vy víte, že e, nyní se tedy soustředujeme na ten výhled do budoucna, na to soustředění se, aby naše politika přinašla Evropě více přidané hodnoty. Ale samozřejmě to neznamená, že s tím neděláme nic již nyní. V první řadě tu máme nástroj e, pro rozvoj rozvojový program, který očekává schválení komise. Samozřejmě, že e, program byl schválen, ale byly činěny určité změny na programech a ty se musí schválit, takže co se týče těchto změn i na úrovni členských států, my tedy čekáme e, důkazy té zvýšené kvality prostřednictvím těchto změn a doufáme, že to nám podaří dosáhnout splnění těch stanovených eh, cílů, jako jsou různé environmentální nebo klimatické eh, cíle. My čekáme, že tyto změny tedy budou dostatečně ambiciozní a že se projeví jejich efektivita. Máme do určité míry omezené schopnosti, ale doufáme, že v tom příštím programovém období na základě toho všeobecného postupu tedy budeme směřovat směřovat více od to pouze plnění k opravdu efektivitě. Co se týče těch kontrolních postupů, co jsme tedy učinili, abych usnadnili život zemědělcům v tom stávajícím programovém období? Už jsem již zmínil, že to zjednodušení používáme jako nástroj pro eh, pomoc zemědělcům. Už v roce 2016 jsme zavedli e, evropskou žlutou kartu pro základní e, platby a také určité e, sankce. Pak jsme zaváděli také kontroly v terénu a zjednodušili jsme pravidla i pro určité veřejné intervence, zejména ve věcech skladování a stále ještě pracujeme na zjednodušování v kontextu omnibusu. Omnibus ten nyní prochází e, v postupem trialogu, takže se i snažíme zde zavést zjednodušení, aby mohli jednodušším způsobem zemědělci využívat ty finanční nástroje a pak také nástroje pro řízení rizik. Je to tedy probíhající úsilí. Také jsme se snažili snížit míru komplexnosti ve věci greeningu v maximální možné míře podle stávajících pravidel. Abych to doložil přesnými údaji, díky navýšení kvality kontrol je nyní možné. Na dobrovolném základě tedy členské státy mohou snížit počty kontrol. To znamená, to, tu míru pokrytí těch povinných kontrol mohou snižovat o 5% nebo o 3%. V roce 2015 to uplatnili pouze dva členské státy, Itálie a Dánsko, využili těch, této příležitosti a v roce 2016 to už bylo sedm členských států, což prokazuje, že ten eh, způsob snižování kontrol neznamená, že se odstraní část legislativy. Naopak vytvoří se podmínky, eh, že jsou tu lepší kontroly, eh, vysoce kvalitní kontroly a pak následně je tu možnost celkový počet kontrol snižovat. No a my jsme zaznamenali, že to přineslo výsledky. Paní předsedkyně, a vaše otázka týkající se dostupnost údajů. Hmm a kvality údajů za členské státy pro příslušné certifikační orgány. A jak asi víte, my jsme eh, podpořili v tom stávajícím postupu eh, tu možnost eh, certifikačního orgánu. Členské státy jsou vlastně zdrojem informací a my je přesvědčujeme, aby poskytovali informace, které jsou dostatečně eh, důvěryhodné a myslím, že i tady jsme zaznamenali pokrok. Pokud eh, se podíváte do zprávy, která se zakládala na údajích poskytnutých ze členských států, tak za loňský rok tam bylo hodnocení míry chybovosti, což bylo velice blízké tomu zhodnocení ze strany Evropského účetního dvora. My zatím nemáme zprávu Evropského účetního dvora, ale opravdu se snažíme získat veškeré informace poskytované z těch certifikačních orgánů z členských států. Když zaznamenáme problém, tak eh, se zaměříme na ty dostupné informace i výsledky zhodnocení z účetního dvora a eh, informace expertu. A například ta jsou tu zprávy ze zemí, které mají určité spoždění, ale Maďarsko, Bulharsko a Dánsko už předložili eh, ty zprávy jejich certifikačních orgánů. A k přímým platbám a k dopadu ano, to spoždění. Naše přímé platby většinou jsou eh, hrazeny přímo. Mohu říct, že za rok 2016 98,1 přímých plateb bylo vyplaceno. My, eh, myslím, že jsme poměrně eh, dobře rozvinutí. My jsme také členským státům uhradili 16,3 veškerých rozvojových prostředků na celý ten na období 6 a z fondu EFSI to byly 4 takže Vidíte, že to jsou nástroje, nebo je to nástroj, který je velice efektivní, že vynakládáme prostředky efektivním způsobem a jak jsem předeslal, věnujeme velkou pozornost tomu, že jsou ty prostředky uhrazeny opravdu korektně. A tady eh, míra chybovosti je 0,43%. A to hovořím o nějakých 200 eh, miliardách Eh, vynaložených eh, každoročně na oblast eh, zemědělství. A já se omlouvám, všem se omlouvám, máme tu časový harmonogram, mimo jiné existuje i písemný postup, kde si můžete další dotazy objasnit. Pane generální ředitel, ještě prosím. Já se snažím zodpovědět Eh, velkou většinu těch otázek. Samozřejmě, že si můžeme určité věci zodpovědět i bilaterálně a náš tým vám může poskytnout mnohem více informací. Ano, máme tu písemný postup, který můžeme uplatňovat i pro komisi a tam je možné si eh, další dotazy dovysvětlit. Děkuji vám mnohokrát, pane Blivere, a rozhodně zůstaneme plevu a zůstaneme ve spojení. Teď tady vítám pana Ruteho, generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové parlamentu. Dovolte, abych jenom Eh, řekl, že jsem tady eh, proto, abych odpovídal na vaše otázky a proto nechci dlouho hovořit. Eh, v roce 2006, rok 2016 byl pro generální ředitelství pro migrace a vnitřní věci samozřejmě nesvíně náročný, jak v oblasti migrace, tak v oblasti vnitřní bezpečnosti, jenom jedno číslo, které není tak relevantní pro parlament, je že jsme odpovídali za 283 postupů, které procházely komisí a 16 takzvaných roll-on mm, postupů. Eh, jednalo se o návrhy, o modré karty, jednalo se o přepracování a pro e, formování pohraniční evropské stráže. V roce 2016 jsme mm, také e, museli reagovat na politickou scénu, také došlo k jmenování nového komisaře, pana Kinga, a také pracovat na bezpečnostní unii, čili to skutečně byl velice náročný rok. 2016. Také došlo k velkému navýšení rozpočtu ve srovnání s rozpočtem roku 2015 1,7 miliard, to bylo v roce 15 a 2016 to bylo 3,2 miliard. To znamená obrovský nárůst rozpočtu pro to, abychom mohli vyřešit některé z těch záležitostí, o kterých jsme hovořili, zabezpeč, ať už se to týkalo zabezpečení vnější hranice, anebo zajištění toho, abychom měli dostatek peněz pro migrační toky e, ve výroční zprávě e, máme čtyři výhrady, e, které jsem vyslovil, klidně vám je vysvětlím, ale anebo nechám eh, hovořit mé kolegy, kteří pracovali na těchto věcech. No, jsem tady a rád si vyslechnu vaše otázky a odpovím na ně ze vš- podle, jako ze vš- velice rád. A takže, pane generální řediteli, opravdu Otázka zvládání migrace, žádostí o azyl, integrační opatření, to patří vlastně k největším výzvám, kterým teď čelí Evropská unie a členské státy. A proto je jistě dobré, že došlo k navýšení prostředků aby bylo možno reagovat na situaci. Vy jste už ta čísla uvedl. V roce 2015 eh, zvýšily se závazky a platby o 60 a pro víceletý finanční rámec 2014 až 2020 politická oblast dala k dispozici 12, přes 12 by miliard eur a také došlo k navýšení personálu na 130 míst. Ale stejně tady existuje velký rozdíl Eh, mezi prostředky na závazky pro rok 2016 výše 3,18 miliard eur. Vy už jste to číslo uvedl a zároveň prostředky na platby 2,12 miliard eur. A tady došlo tedy eh, k mezeře 1 miliardy eur. Jak chcete do budoucna postupovat? aby se uzavřela tato mezera. E, pakliže e, bude třeba platit ty závazky. A potom se objevily slabiny při spravování e, asilového migračního fondu ve Francii a ve Španělsku. Tato, jak se čelilo této situaci? Jaké, jak jste se z toho poučili do budoucnosti? A pak se odkazujete na indikátor týkající se efektivity nákladů. A k tomu bychom si rádi dnes vyslechli něco více, především jaký rozdíl by měl přinést tento indikátor ve srovnání s jinými indikátory. Celkově tedy, jak hodnotíte prostředky a personální vybavení, které máte k dispozici, je um, to dostačující. Počet příchozích migrantů se v roce 2016 sice snížil ve srovnání s rokem 2015, ale přesto počet eh, zpětných deportací na základě z dohody s Tureckem se Tedy tady došlo k poklesu, protože přišlo stále přišlo více migrantů než těch, kteří byli eh, posláni zpět. Rozpočet Evropské unie přispívá do tohoto fondu, který byl dán k dispozici v rámci dohody s Tureckem, kolik peněz bylo do posud investováno, jak vidíte výsledky a kromě toho tady byl nějaký klíčový indikátor, který se jmenoval Number of Target Persons, čili počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc v rámci kooperace eh, z migračního azylového fondu. Bylo to přes 500 osob v roce 2015 a tento klíčový indikátor už jsme teď nenalezli. Proč už není uveden v té zprávě roku 2016? Děkuji. Pan generální ředitel, prosím. Mohu-li možná začít konstatováním, že samozřejmě tady je ta mezera, o které jste hovořil, mezi eh, závazky a platbami a to je tedy eh, díky skutečnosti, že jsme velice konzervativní, co se týče předfinancovávání. Tady velice opatrně postupujeme s nízkými úrovněmi, ale v určitých situacích kdy můžeme čelit nějakým problémům. Ale to je obecný problém rozpočtových institucí pro překlenutí té mezery mezi prostředky závazky a prostředky na platby. V současné době tady nemám nějakou přesnou odpověď, kterou bych vám mohl dát, ale samozřejmě máte pravdu, když jste upozorňoval na tuto mezeru, která by se mohla stát problémem. Když se podíváme na rezervu, pardon, na, tu, na výhrady, ty se většinou týkají Španělska a Francie. Ve skutečnosti, abych to řekl tedy takto, většinou to je dopad metodologie, efekt metodologie, na které jsme se domluvili, abychom se dívali na počet kritérií a, a na jejich aplikování pro určité situace Myslím, že všichni, tedy celkem máme asi pět kritérií, na která se díváme a těchto pět kritérií v případě Španělska a Francie díky tomu, že se tam měnili různé instituce, že se učili během celého procesu, došlo k dodatečným informacím, které jsme dostali a ty způsobili, že jsme chtěli mít nějaká obezřetná opatření, která jsme dali do výhrad, ale může se stát, eh, že skončíme tak, že tady nebudeme muset očekávat žádné navýšení peněz. Co se týče indikátoru navýšení eh, efektivity nákladů, v roce 2016 byl třetí rok, kdy Odhad nákladů byl již stanoven v rámci výroční zprávy. My jsme vyvinuli metodologii eh, pro minimální, pro, kon, pro stanovení minimálního souboru indikátorů a eh, pro tyto kontroly hm, každý kontrolní systém jako sdílené řízení, eh, přímé Eh, řízení pro udílení dotací, řízení eh, jednotlivých agentur a tak dále. I když celkové náklady v nominální hodnotě eh, trošku poklesly během posledních let, došlo k určitému zlepšení v kontrolách, jako například signifik markantní navýšení pladeb a novém portfolio, eh, které jsme zastavili tedy od, ve srovnání s rokem 2015. Asi si vzpomenete, že v roce 2015 tady byla sdílena odpovědnost za výzkum, protože eh, na tom se podílelo více generálních ředitelství. A já si myslím, že to je všechno, co vám mohu dát jako odpověď. Hm, jeden prvek, který je také důležitý, je, že Eh, co se týče sdílených nákladů, do určité míry kdyby jsme eh, žádali členské státy, aby nám dodali eh, také přehled o jejich nákladech, to by znamenalo navýšení naší práce a to by neumožnilo řešení migrační krize. Eh, vaše otázka, dostali jste dost peněz a máte dost lidí, kdybych to řekl tedy ve velice jednoduchém jazyce. No, myslím si, že jsme na tom s penězi dobře, alespoň v současné době, ale musíme si uvědomovat, že musíme, mít vyso, musíme být vysoce flexibilní, protože můžeme čelit i další krizi, abych vám dal příklad – Turecko, tady se dramaticky snížila čísla eh, co se týče té trasy přes, přes Středozemní moře eh, v červnu, červenci, vlastně až do září se počet snížil. Když se podíváte na minulý rok, tam došlo k takovému vyvrcholení toho množství přicházejících migrantů a zároveň vidíme, že tady dochází k testování západo-mediterální trasy což jsme možná viděli pouze v roce 2008. To jsou migranti přicházející ze západní Afriky do Španělska, čili do určité míry musíme vykazovat velkou flexibilitu, co se týče personálu. Myslím si, že všichni mý kolegové tady jsou mimořádně žádliví na to, že jsme byli posíleni Eh, ne, že by to bylo nějaké velké navýšení, ale mm, mohu obecně říci, že se domnívám, že komise dala ty peníze tam, kde byla, byly skutečně zapotřebí. A musím říci, že máte-li jeden jediný indikátor, který zůstává stejný, pracujeme daleko víc přes časů než jiná generální ředitelství. Čili jsme v určitém napětí, v určitém tlaku, ale dostali jsme skutečně hodně prostředků. Co se týče fondu pro Turecko, pravděpodobně také uslyšíte mého kolegu generálního ředitele, který odpovídá za řízení tohoto projektu, ale co já slyším, je, že se blížíme k bodu, kde nejenom, že už jsme to dali do závazku, ale dokonce už jsme vydávali platby eh, pro ty tři první miliardy. Já tady nevím, Eh, jestli k tomu něco řekne pan generální ředitel, protože také eh, postupujeme přes svěřenecké fondy. A poslední otázka se týkala určitých indikátorů a máte pravdu, když říkáte, že indikátory týkající se výkonnosti Máme tady otázku lidí, kteří dostali peníze na pomoc. Já tato čísla tady nemám, ale rozhodně vám je pošleme. A ono se to týká také toho klíčového faktoru návratu. Myslím si, jestli si správně vzpomínám, že máme zhruba 20 tisíc lidí, kteří e, opravdu obdrželi prostředky pro reintegraci integraci, když buď dobrovolně odešli nebo byli násilně navráceni do země jejich původu. No, já si myslím, že tento indikátor je opravdu dobrý. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Já jsem se zapsala na seznam řečníků. Teď eh, Eh, projednáváme nové nařízení Omnibus a vím, že žádosti komise, aby ten eh, svěřenský fond fungoval i v rámci Evropské unie. Chci se ptat, jestli to potřebujeme proto, aby evropské prostředky pro uprchlíky mohly být vynakládány nebo utráceny v rámci EU. Paní předsedkyně, moje zkušenost se svěřenskými fondy je taková, že to je nástroj, který zaprvé slouží k lepší koordinaci, a to interně, mezi všemi těmi odděleními komise, které eh, se na jejich eh, řízení podílejí. A potom nám to dává možnost reagovat rychle a bez eh, zbytečné byrokracie. Takže si dovedu docela dobře představit, že v budoucnosti ten to svěřenecký fond eh, bude moci fungovat i interně, ale víc bych k tomu říkat nechtěl, protože to je součástí celé té debaty o příští finanční perspektivě. Jedna doplňující otázku. Co eh, je špatně na tom eh, postupu v komisi, když potřebujeme nějaký zvláštní nástroj na to, abyste mohli fungovat tímto způsobem? My jsme vlastně proti takovýmto postupům máte naprosto pravdu. Určitě to lze vnímat i takto, ale v zásadě ta zkušenost, kterou máme a mý kolegové se svěřenskými fondy, je to, že eh, společně panuje ten pocit, že vytváříte nějakou matrici, za kterou jste všichni zodpovědní, protože jinak to je naopak, jinak mají spíše pocit, že se snaží do toho, do toho matrixu vstoupit. Myslím, že trochu vím, o čem eh, mluvíte. Žádné další žádosti o slovo nemám, proto jsme na konci této výměny názoru s vámi a já bych chtěl eh, předat slovo panu Manservisimu který je generálním ředitelem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. Děkuji. Já také budu velmi stručný. Rok 2016 byl rokem transformace a přípravy celé řady iniciativ, které se přijímají v tomto roce jako investiční fond. Eh, to jsme udělali tento týden, také jsme připravili a spustili prověrku v polovině období eh, všech našich programů v této finanční obálce, takže v celém eh, chodu, nebo ten eh, nástroj je v plném chodu. A teď ta reziduální chybová míra po našich studií jsme pod dvěma procenty. Teď je to přesně 1,67 procenta. Dvě výhrady v naší zprávě, ta jedna je dobře známá, to je African Peace Facility. Přes určité zlepšení jsme se tam rozhodli to výhradu ponechat a to proto, že tak jak jsme o tom diskutovali naposledy, nám to ponechává určitou míru kontroly. Prostřednictvím auditní zprávy A pořád tady totiž převládají určitá rizika, a sice ohledem institucionální kapacity afrických států nebo Komise Africké unie. A tom jde také o systém zadávání veřejných zakázek a toho oddělení, které to má na starosti. Takže ta, to množství prostředků, které jsou tím ohroženy, je relativně nízké, je to 10 milionů, ale My si myslíme, že je užitečné tady tu výhradu ponechat, protože ještě pořád nejsme na konci toho procesu. Myslím si, že tím, že tam zapojíme ty účastnické státy, tomu napomůže a budeme to muset řešit prostřednictvím nástroje z pilíře 2 a můžeme se k tomu později vrátit. A potom to, čemu říkáme takzvaný no, diferenciovaný přístup, který eh, přestože ta chybovost eh, je nižší než 2%, tak, eh, tak jak bylo doporučeno parlamentem, ale účetním dvorem, ale interně našimi auditory, abychom rozlišovali trochu ty případy, kde k něčemu podobnému dochází a my jsme se to rozhodli aplikovat na tento případ. To riziko je tady nižší, ale týká se to dodávek, veřejných zakázek, tam všude, kde existuje nepřímý systém řízení. A my jsme dospěli k závěru, že že jak té přímé i nepřímé zprávě prostřednictvím mezinárodními organizacemi eh, a rozvojových agentur. Tady existuje určité riziko a to eh, podobě, že tady je také eh, jsou tady vyšší prostředky k dispozici, které pravděpodobně ještě porostou, příspěvky národních rozvojových agentur a tím pádem na to speciálně upozorňujeme a snažíme se to tím řešit. Mohli tak říci, je to výhrada, která má hodně eh, element opatrnosti, ale děláme to také proto, abychom sledovali eh, další vývoj, spíše než upozorňovali nějaká konkrétní čísla. To bylo schváleno eh, loni v létě. Máme tedy plán řízení, který by měl řešit prakticky ta klíčová rizika, jsou to jednak zadávací podmínky, odhady programu, tak aby se snížil počet programů, zvýšení počtu auditu a ověřovacích misí, a tak, abychom zintenzivnili dialog s mezinárodními organizacemi, zejména to je OSN. My jsme teď měli jednu velkou schůzku se všemi agenturami, abychom to dosáhli. Jde o zjednodušení postupu, potom jde o osvětu a posílení kontrol a v některých případech také jde o posílení naší přítomnosti v terénu, abychom na to byli lépe připraveni. Ehm, to je ode mě všechno. Doufám, že v příštím roce budeme moci dosáhnout dalšího snížení té reziduální míry chybovosti. A také chceme prokázat, že jsme schopni dosáhnout výsledků i v těchto oblastech, kde sice ty prostředky jsou relativně nízké, ale může to představovat riziko vzhledem těm částkám, které se tímto způsobem vynakládají. A možná, že tyto prostředky budou nadále velmi vysoké vzhledem k tomu strategickému partnerství, které máme se systémem OSN. Jak víte, teď jsme spustili vlajkovou iniciativu týkající se boje proti násilí na ženách. Tím končím a samozřejmě rád odpovím na všechny vaše otázky. Pan uh, zpravodaj. Děkuji, pane Man Servisy, za uh, vaši prezentaci. My jsme si vždycky stěžovali, že mm, eh, ten, tyto obecné výhrady se vyslovují ve vaší oblasti. Teď ale k tomu přistupuje trochu diferencovaně, protože máte dvě výhrady u těch mír chybovosti, měr chybovosti dochází ke zlepšení z 3,6 v roce 2012 teď eh, směrem ke 2%. Nicméně přesto všechno zůstává otázka, jestli by nešlo postupovat ještě diferencovaněji. jak jste to popisoval u těch dvou eh, výhrad, tam jste popsal čtyři oblasti jako vysoce rizikové, Ehm, do kterých jde větší část našich prostředků, jsou to mezinárodní organizace a agentury. Nicméně jedna oblast eh, tady eh, vámi byla právě obsána jako oblast s nízkým rizikem. A já, když jsem naštěl v některých zemích, tak eh, mi no některými diplomaty, že to, jsou, to je pořád oblast, kde není dostatečná transparentnost při využívání těchto peněz a přitom eh, je to přímá pomoc do rozpočtu, které, kterou tuto, těmto státům vyplácíme. Takže to Zatímco říkáte, že ty přímé platby těm organizacím jsou vysoce rizikové, eh, tak eh, tu přímou pomoc rozpočtům státům považujete za nízké riziko. Možná, že byste mohli ještě jednou přesněji vysvětlit, jestli tam například máte nějaký lepší systém kontroly všech mezinárodních organizací. Mám ještě další otázku. Které mezinárodní organizace agentury jsou tím měny? Jsou to agentury členských států? A proč tady stoupá to riziko přehodnocování přehodnocení dosahování cílu a efektivně využití prostředků? Je možné také konstatovat, že mezi tím jsme největšími plátci u celé řady organizací OSN, které potom pracují pod vlastní vlajkou. A pro mě potom vystává otázka, když už jsme tím největším plátcem těmto organizacím, tak eh, proč netrvat na zlepšení viditelnosti naší pomoci, tak aby jsme dali najevo, že to, to naše prostředky, že se tím potom nemohou jen tak eh, ty organizace OSN chlubit, ať je to UNESCO, OSR nebo další. Co se týče OSN eh, samotného, tak eh, tam teď na velém zhromaždění bylo řečeno, že existuje potřeba reformovat také hm, finanční stránku a já myslím, že bychom se do toho procesu měli také zapojit. A potom, co máte v úmyslu udělat eh, s těmi identifikované nedostatky u těch tří klíčových indikátorů, tedy přesnost eh, finančních prostředků, potom procentuální sazba a potom flexibilní řízení personálu v agenturách. A no potom eh, každý rok kritizujeme té zprávě o externím managementu, nebo že ty nejsou připojeny k té běžné zprávě, jak je to u danou článku 7063 eh, finančního nařízení. Tyto zprávy jsou pořád považeny za důvěrné. Nicméně to je velmi důležitý základ pro prohlášení o spolehlivosti a proto by měly být eh, zveřejňovány a potom ještě k tomu Africkému svěřenskému fondu. Tady jsou to platby pro Sahel, Severní Afriku a Africký roh. Víme, že už od interních auditorů, od ALAFu, od externích auditorů máme eh, určité závěry, takže na základě čeho tady vyslovujete to pozitivní eh, hodnocení týkající se tohoto seřeneckého fondu. To je zatím vše. Děkuji, pane Zeller. Paní předsedkyně se musí setkat s koaličními partnery z CDU, ale měla by se za chvíli vrátit, takže v mezidobí bych požádal pana Manservisiho, kdyby mohl zodpovědět na dotazy pana zpravodaje. Děkuji. My samozřejmě nemusíme vždy souhlasit. Ovšem, když se podíváme na ty údaje 1,67, ta míra chybovosti, to znamená pod dvěmi procenty, je vidět, že míra chybovosti se snižuje. Takže, abych to řekl správně, myslím, že máme všichni společný zájem tedy vše osvětlit a snižovat míru chybovosti že na základě všech těch předchozích zhodnocení jsme prověřili vše nejrůznější oblasti a došli jsme k závěru, že tu hovoříme o materiální chybovosti, ne o něčem jiném. A e, dospěli jsme k závěru, že ten druh chyby, ke které dochází nejčastěji, e, je právě v těchto správních oblastech na což samozřejmě to můžeme považovat jako banální, jako nedostatečné doložení platby nebo nedostatečná dokumentace pro veřejné zakázky, nepodložené projekty, spochybněná DPH a podobně. Proč je to tak? Když máme smlouvu s mezinárodní organizací, tedy přímou smlouvu, anebo poskytujeme prostřed, prostředky příjmem, e, za, e, e, nějakému příjemci prostřednictvím nějaké mezinárodní organizace, tak je to vlastně zprostředkované a nemáme ani přís, přímý přístup k tady k těmto podpůrným dokumentům. Další věc, a také používáme odhady zase to jsou ale postupy prostřednictvím, kterých dochází e, k určitým rizikům. To neznamená ale, že se plítvá prostředky nebo že se e, s nimi špatně zachází, jenom to čistě hovoříme o určitém riziku. A z toho důvodu zavádíme všechny dostupná opatření, která jsou tu detailně popsána. Já e, se snažím o tom hovořit jednoduše, tedy míra nebo ty podmínky pro provádění kontrol, abychom se vyhli nějakým nedopatřením, neporozumění, například jak daleko můžeme zajít, abychom dosáhli nějakého toho dokladu, jak provádět kontrolní mise, e, jak zavádět zjednodušovací postupy. Ono je to poměrně složité a jak tedy šířit tu informovanost, že aby se snižovala ta míra rizik. Takže to jsou tedy ty postupy a my tu máme dlouhý seznam opatření, ze kterých se stává akční plán a tímto se snažíme zabraňovat tomu riziku chybovosti. Ovšem závěrečný výsledek míry chybovosti je 1,67%. Tím se to snažím lépe tedy doložit. Snažíme se samozřejmě efektivně řešit ty nedostatky. Ano, samozřejmě, ale srovnáme to s příštím rokem a pokud zjistíme, že to budeme muset ještě více eh, rozlišit, tak, eh, tak učiníme. Pak na základě tedy tohoto eh, samozřejmě, že jsou jakkoliv legitimní veškeré výhrady. Snažíme se být maximálně transparentní téměř týdně. Hovoříme s nejrůznějšími misemi v eh, členských státech. A možná si pamatujete, v loňském eh, roce jsme o tom hovořili a od té doby do dneška jsme vyslali dalších 21 zaměstnanců právě proto, aby v těch zemích, kde jsou ty vynaložené prostředky z rozpočtu na podporu, nebyly úplně řádně vynaloženy, tak tam jsme navýšili naši přítomnost. A co se týče KPA, KPI, tedy ty klíčové ukazatele výkonnosti, Ehm, ty výsledky jsme zaslali parlamentu v Dubnu. Myslím si, že toto je naprosto transparentní postup. Máme právě i zhrnutí o tomto ve výroční zprávě, ale to je záležitost, kterou již parlament obdržel. Pamatuji si, že i v loňském roce o tom tady probíhala dlouhá diskuze, možná tam zazněla i nějaká nedorozumění, ale myslím, že jsme vše vyjasnili a opravdu jsme k tomu zavázáni. Další věc, na jednu stranu eh, došlo k podstatnému pokroku, eh, například delegace, které dosahují těch eh, měřítek na 60%, se ještě snižují, to znamená, je to 6 z 86 delegací, loni to bylo 9, a pak 21 z 24 těch klíčových ukazatelů bylo splněno, takže si myslím, že tendence je pozitivní. Samozřejmě, že zase to vede k určitým otázníkům a to jsou ty prodlevy v platbách. To je něco, čemu se věnujeme konkrétně v našem oddělení Tedy věnujeme se tomuto konkrétnímu, aby docházelo k, platbám včas a ne až po uplynutí 30 eh, dnů. Dále také eh, následná kontrola a prověřování eh, faktur. Tady na tomto všem my pracujeme a myslím si, že ta tendence je postupně pozitivní. A co se týče těch svěřeneckých fondů, já tady nechci nějak směšovat i tu diskuzi se svěřeneckými fondy, ale myslím, že je to jedna věc tady u těch externích svěřeneckých fondů, že to je ten nejmocnější nástroj, co se týče spolupráce mezi dárci. Ono to umožňuje jak v tom africkém rohu, ale ještě tedy viditelněji v západní a střední Africe takovým koordinovaným způsobem Nemusím říkat, že tam všechno probíhá úplně automaticky nebo eh, lépe, ale když to byly odkazy na to snižování na té středomorské trase, tak eh, ty investice v Nigerii, Mogadishu, tak tam eh, právě toto, tato změna vedla právě k tomu odklonu Eh, k odklánění eh, finančních prostředků. Štěloni to procházelo přes střední Afriku a my eh, opravdu na to dohlížíme, více se zaměříme na Keniu, na Gambii, na Senegal, abychom takovým situacím zabraňovali. Samozřejmě, že máme nahlašované ty, ta čísla a snažíme se to kontrolovat. Nicméně taková je tedy víceméně ta situace kterou, na, na kterou můžeme poukázat a následně tedy eh, implementovat příslušná opatření. Děkuji. Já vám děkuji a nevidím, že by se někdo z kolegů hlásil, takže pane Manservízi, my vám děkuji za váš příspěvek a i zodpovězené dotazy. A dalším eh, řečníkem je pan Agiar Mašádu z eh, generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov. Váš předchůd, vaše předchůdkyně byla z Velsu, já jsem také z Velsu a nyní vám tedy předám slovo. Děkuji vám. A pro DG Mar eh, rok 2016 měl dvě hlavní eh, priority. Za prvé implementovat reformní rybolovnou politiku, a za druhé přijmout to eh, sdělení o mezinárodní zprávě oceánu, což je taková přímá reakce Evropské unie na jeden z těch cílů udržitelného rozvoje v rámci agendy do roku 2030. Implementace té reformované rybolovné politiky, ta samozřejmě je i nadále středobodem našich aktivit a i nadále tedy velice urputně pracujeme, abychom podpořili udržitelný druh rybolovu na úrovni EU. A toto provádíme souborem regulačních opatření, ale také finanční podporou aby eh, se zabraňovalo nadběrnému eh, rybolovu a aby se eh, šlo spíše cestou udržitelného rybolovu. Evropský námořně rybolovný fond by měl mm, jeden operační program z rámcového programu pro každý členský stát s výjimkou Lucemburku, to znamená těch 27 operačních programů pro členské státy, ty již byly schváleny komisí v prosinci 2015 a přestože to období způsobilosti pro vynakládání prostředků začalo již v lednu 2014, došlo k prodlema, prodlevám vyplácení fondu zejména co se týče zavádění nových legislativních nástrojů. Nyní máme 20 členských států, které tedy již nahlásily eh, určení jejich příslušných eh, autorit, orgánů pro spolupráci s tímto fondem. Ehm, ve směs to tedy eh, bylo vlastně uzavření toho předchozího fondu na období 2007 až 2014. Tady jsme měli výhrady u osmi členských států a jejich příslušných operačních programů. Velice úzce spolupracujeme s orgány těchto osmi členských států a na naší straně DG Mare tedy jsme uh, poukázali na určité aktivity a určité politiky, které by měly tedy členské státy zavést nebo zlepšit. A toto provádíme prostřednictvím misí v terénu v průběhu tohoto roku a budeme s tím pokračovat i příští rok. Takže ta situace, eh, tak jak tedy vypadá nyní a práci, která leží na bedrech členských států. Na to prostě komise dohlíží, budeme přistupovat i k opravným krokům, pokud to bude zapotřebí. Nemáme žádné výhrady, co se týče předchozích roků, s výjimkou Itálie. Takže další eh, prostředky z fondu EEF nebudou vynaloženi bez předchozího zjištění bilance tak jak tedy byly vypočítány pro každý mm, program, operační program. Ta míra chybovosti pro konec loňského roku má hodnotu 0,54%, to jsou tedy ty nejlepší odhady výsledků v rámci naše eh, korektivní kapacity lety. Tady se um, tedy jedná o to, jak, eh, jako, jakým způsobem bylo možné zaznamenat rizika a eh, je, bude zapotřebí tedy přistoupit k opravným eh, krokům v některých konkrétních případech, ale na tom samozřejmě budeme dohlížet. Takže to je tedy, co se mého úvodu týče, zatím vše. Děkuji, Děkuji paní Ajala. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli Machado. Hovoříme o roku 2016, což už je čtvrtý rok toho nového programového období. A, a tady bylo třeba konstatovat, že konec roku 2016 přinesl teprve 10 notifikací či oznámení ze strany komise. Komise pardon, dostala pouze 10 oznámení o to, co eh, se tedy od certifikačních úřadů jednotlivých států. A když teď nakonec jich bylo 20, ale to je tedy zdvojení, OK, ale jsme v roce 2017 a pořád nám ještě chybí 8 eh, zemí, které nenahlásily. Uh, patřičné údaje, což je tedy podstatné prodlení při uskutečňování současného programového období a s tím souvisí samozřejmě také nově zaměřená politika rybolovu, kterou jsme my ze strany Evropského parlamentu podpořili v roce 2016 byla vyslovena výhrada pro kontrolní systémy v osmi státech Česká republika, Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko. Tato výhrada je podmíněna vysokou chybovostí eh, v těchto osmi státech a při šetření chybovosti se poukazuje poukázovalo na jednotlivé vnitrostátní úřady. Běžnou praxí je kalkulovat přizpůsobenou, s přizpůsobenou chybovostí. A já bych se rád zeptal, zda přeskoumáváte spolehlivost údajů, které dostáváte od členských států? A další otázka týkající se přímého zpravování eh, dohod o partnerství v oblasti rybolovu. Když se podíváme na ESD, a na to, co řekl eh, účetní dvůr, tedy poukázal na nesrovnalosti a slabiny a upozornil na to, že třeba, aby tyto dohody byly v souladu s jinými dohodami i regionálními dohodami a žádají se žádá se vyjasnění v tom, že byly eh, zaplaceny určité platby, uvolněny platby, ale přitom nebyla dodržena týkající se předepsaných kvót eh, v odchytu ryb, lovení ryb. A já bych se rád zeptal, jak komise tyto záležitosti přeskoumala. Bekádo. Prosím. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Ano, Máte pravdu, rok 2016 jsme měli 10 členských států, eh, které nám oznámili jejich eh, příslušné úřady. A teď nám jich chybí sedm, protože Lucembursko je součástí programu víceletého finančního rámce. Ano, došlo k určitým spožděním při nastartování tohoto programu. Jak si jistě vzpomenete, Nejprve bylo třeba dohodnout se na reformě rybolovné politiky a teprve poté jsme mohli rozvinout ono nařízení týkající si víceletého finančního rámce. To znamená, došlo tady k podstatnému spoštění, které způsobuje, že až do dneška nám chybí údaje od několika členských států. Eh, mohu vám říci, že já osobně jsem hovořil se svými partnery ve vnitřních státech, eh, v jednotlivých členských státech při více příležitostech, jakož i komisař. A i na radě, několikrát na radě pro rybolov se o těchto otázkách také hovořilo. Opět jsme to zaurgovali začátkem října loni. A dokonce tady docházelo kdo do, eh, poslali tři komisaři dopisy členským státům, aby upozorňovali, na tady, že tady je spoždění v předávání dat, ale pořád ještě dochází ke spoždění v několika členských státech a my očekáváme, že koncem tohoto roku se situace zlepší, ale nemohu vám rozhodně zaručit, že těch sedm mezi tím je z těchto sedmi členských států budou poskytnuty. My se snažíme prostě to urgovat, jak můžeme. Za druhé, co jsme udělali, týkající se výhrad, my jsme se soustředili hlavně na kontrolu toho, co činí příslušné úřady ve členských státech. To byla větší část našich aktivit. Oni sami nemají příležitost dělat eh, vlastní audit a proto eh, k některým těmto věcem jsme vyslovili výhradu, ale velice úzce sledujeme tuto situaci, jak už jsem řekl ve svém úvodě, rozhodně Eh, budeme provádět kontroly přímo na místě, abychom viděli, jakým způsobem tyto vnitrostátní účetní auditní orgány fungují. Eh, také jste odkázal na mm, to, co řekl na tu zprávu Evropského účetního dvora. Řekl bych, že problémem není ani to, že by členské státy nepředávaly údaje. Problémem je, že naši partneři eh, nejsou zvyklí na výměnu mm, údajů. My samozřejmě se snažíme řídit tím, co napsal účetní dvůr, čili předepisovat určitou tonáž a pak tam dodáme ještě variabilní čas a když se překročí to množství, tak budete platit a když to podkročíte, tak dostanete. A bylo Eh, docela těžké změnit tu mentalitu členských států, kteří si mysleli, že to je nějaká suma za úspěch a že to není eh, vztahováno na určitou tonáž. Ale tady se nám skutečně eh, podařilo dosáhnout úspěchu. A když se podíváme na to, jaká je situace některé z těch protokolů, těm vyprší hutá, proto se snažíme obnovovat. Nemám tady žádnou jinou žádost o slovo. Chcete se k tomu ještě vrátit, pane Celere? Jenom krát informace. Pane generální řediteli, já bych vás rád podpořil. Žádná, ani ta sebelepší politika nám teoreticky nepomůže, když potom při uskutečňování vidíme, že většina se toho vůbec nedrží, že to nedodržuje. A tady se jedná o trvalou udržitelnost i pro mm, budoucí generace. A bohužel tady musíme konstatovat, že většina členských států v této oblasti postupuje velice nedbale. Máte rozhodně podporu parlamentu a domnívám se, že i kolegové eh, v příslušném výboru pro rybolov eh, za vám budou stát a budou se této záležitosti věnovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máme tady určitý problém, protože jsme chtěli, aby teď hovořil pan generální ředitel Metr, ale on tady není, paní Sukaty také ještě není. To je ale neštěstí. Takže děkuji srdečně eh, za eh, výměnu informací s tímto generálním ředitelství a bylo by fajn, kdybychom se dověděli, když se tady objeví pan Lemetr. Děkuji. Eh, no, vy jste poněkud postupovali rychleji, to znamená, že oni jsou teprve na cestě. Dobře, tak mezi tím zasedání přerušíme. Děkuji. wir fahren fort. Ich möchte herzlich begrüßen. Takže začneme. Já bych mezi vámi ráda přivítala pana generálního ředitela Lemetra, generální ředitele pro regionální politikou. Děkujeme, protože jsme byli minulý týden v Maďarsku a měli jsme tam opravdu intenzivní práci v rámci delegace a doprovázeli nás tři zaměstnanci generálního ředitelství a v každém okamžiku e, jsme se cítili skutečně v dobrých rukou. E, budeme muset ještě udělat takový follow-up, to jsem tam také oznámila a proto se domnívám, že to bude zahájení dlouhého přátelství. Dáváme vám, dáme vám slovo nejenom krátko, krátkou prezentaci vaší výroční zprávy za rok 2016 a potom se kolegové na vás budou obracet s otázkami. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Já opravdu budu velmi stručný ve svých úvodních poznámkách. Určitě jste si všimli, že počet výhrad udělených eh, za loňský rok je srovnatelný počtem v roce eh, předtím. Došlo k lehkému poklesu. Řekl bych, že to možná je lepší, než to vypadá, protože loňský rok byl trochu speciální. My jsme totiž eh, souladu s tím novým nařízením pozdě dostali ty takzvané balíčky uzávěrek od států, takže jsme kvůli tomu nemohli provést eh, úplné hodnocení všech těch uzávěrek. Eh, do té doby, než eh, je potřeba té řádné lhutě eh, udělovat výhrady. V té době také ta chybovost se držela stupného trendu, tak jak to bylo i v předchozích letech a doufáme, že to vlastní hodnocení účetního dvora příští týden také potvrdí tento cestupný trend. Celkově za to tedy velmi intenzivně ještě pracujeme na těch uzávěrkách za 2017 až 2013. V těch příslušných hůtách jsme rozeslali takzvané eh, dopisy obsahující připomínky, což bylo na konci srpna, což znamená, že teď do pěti týdnů máme obdržet odpovědi od členských států. Vypadá to tak, že asi třetina těch programů to zmiňovaném období bude uzavřena ještě do konce tohoto roku. Děkuji vám. Děkuji. Potom tady ještě zbývají ty dvě třetiny, které uzavřeny nejsou. A teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. A také vám, pane Lemetre, že jste přišel odpovědět na naše otázky. My jsme nebyli minulý týden v Maďarsku, byli jsme v Rumunsku s delegací regionálního výboru, protože jsme zjistili, že v mnoha členských státech dochází k prodlevám na už od počátku toho nového období a Rumunsko je jednou z těchto zemí a proto jsme v terénu chtěli zjistit, jak to tam vypadá. A regiony samotné. Teď eh, sami o sobě musí iniciovat projekty a potom to narazí na eh, špatné řízení na centrální úrovni. Tady jde o oblast kohezní politiky, politiku soudržnosti. Já jsem eh, přítel, příznivec této politiky, ale také toho, aby se ty prostředky lépe využívaly. samozřejmě těch strukturálních fondů jde o tom, jak snižovat rozdíly mezi členskými státy a to, aby se uměli prostředky na investice těch chudších zemí a proto se chci zeptat, jestli je možné to pozitivně hodnotit s ohledem na hospodářský vývoj v těchto zemích a jejich jednotlivých regionech. Je možné to kvantifikovat? Jak jakých pozitivních přínosů ty strukturální fondy dosáhly, anebo to můžeme přisuzovat pouze tomu běžnému hospodářskému vývoji. Další eh, bod se týká toho finančního období 2014 až 2020. Eh, žadatelé musí splnit celou řadu předběžných podmínek, jsou to takzvané ex ante podmínky. A řada Eh, představitelů těch právních orgánů se k plnění těchto ex ante podmínek eh, stanovala kriticky a s tím, že se to všechno potom protahuje, zbytečně by zajímalo, jaké vy máte s tím zkušenosti jako generální ředitelství. Myslím, že je to relativně nový eh, nástroj v regionální politice. A potom, kolik eh, akčních plánů bylo zatím stanoveno k plnění těchto příležitých povinnostech do konce roku 2016? Eh, bylo pouze 70% těch projektů úspěšně ukončeno. Zajímá mě, jak to vypadá s těmi zbývajícími 30 a kde podle vás jsou příčiny toho, že ty akční plány nejsou eh, včas splněny. Do roku 2016 bylo eh, úspěšně roce 26% projektů v České republice, Rumunsku, Kypru a v Rakousku. Je to dokonce méně než 10% ve Španělsku. Až dosud nebyl vybrán žádný hodný projekt. Co můžete udělat pro to, aby bylo možné urychlit tento proces? Do roku 2016 u 33 programů ještě nebyly určeny žádné příslušné orgány, což také znamená, že dojde k průtahům při spouštění dalších programů, kde podle vás zase je příčina těchto průtahů a jak je možné to změnit. Programovací období 2013 Tam zatím bylo vyčerpáno pouze 3,6 vyčlených prostředků, to znamená, že na konci roku 2020 to bude ještě horší než na začátku tohoto období. Co můžete udělat pro to, nebo jak můžete pomoci českým státům, aby se to čerpání zlepšilo? Já jsem eh, v Rumunsku také upozornil na to, že možná, že by ta pravidla N plus 3 mohlo znamenat, že ty prostředky, které, ve které doufají v tom současném období, s tím eh, v důsledku Brexitu eh, nebude možné používat ty nevyčerpané prostředky, tak to bylo dosyt, dosud. Potom jde o to, co můžeme udělat pro to, aby se zlepšila ekonomická stránka financovaných projektů a potom by mě zajímalo, které národní řídící systémy to jsou, kde, ta, kde, kde je vyšší riziko, že by mohlo dojít k nestandardnostem, tam, kde je. Protože tam jde o to, že 13% těch správních orgánů nesplňuje podmínky, potom jde o Eh, údaje o ty udělené finanční korekce a potom jde o tom, jak hodnotí komise situaci, jestli se obecně zlepšuje v zemích, jako je Španělsko, také v dalších. Tolik moje otázky. Děkuji. A teď, pane ředitele, máte slovo. Paní předsedkyně, pane zpravodaj, děkuji. Myslím, že jsem celkem dostal deset otázek. Doufám, že jsem si je dobře zaznamenal. Odpovím na ně anglicky. Za prvé jde obecně o průtahy, zejména v Rumunsku. Rumunsko je opravdu stát, kde musíme konstatovat nejmenší míru pokroku v tomto finančním období. Já sám jsem v Rumunsku minulý pátek byl. A jediným smyslem mé návštěvy bylo pomoci co nejvíce rumunským úřadům při odstraňování překážek. Doprovázel mě můj zástupce Norman Poppins, který tady eh, byl už července a který se s rumunskými úřady dohodl na akčním plánu, takže já jsem si chtěl udělat inventuru toho, jak je ten akční plán plněn. A musím říci, že celkově lze možné konstatovat viditelný pokrok, ale ten výchozí bod eh, nebyl nastaven příliš vysoko. Tím také mohu odpovědět eh, na vaši otázku o těch eh, ex ante předběžných podmínkách. Rumunsko bylo tím státem, řadově před několika dny, kde ty podmínky byly stanovány nejčastěji, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek a v oblasti dopravy, pokud eh, mohu zmínit tyto dva příklady. Doprava tady je důležitá, protože Rumunsko má asi třetinu své celkové obálky určenou na Eh, dopravu, ať už to je silniční nebo železniční doprava. A má také dvě národní agentury, které by měly připravovat eh, ty projekty. Jeden pro silnice, jedna pro železnici. Obě tyto agentury nereagovali příliš dobře na své zadání a proto v těch předběžných podmínkách v oblasti dopravy jsme se dohodli s rumunskými úřady, že budou podepisovat smlouvy založené na výkonnosti. A teď tomu konečně došlo před třemi dny. A podle nás to je jeden z příkladů toho, co se může stát, pokud někdo vyvine silný tlak prostřednictvím těchto předběžných podmínek, protože jinak by tomu prostě nedošlo. V oblasti veřejných zakázek eh, to byl podobný příběh. Na poslední chvíli došlo k potřebným změnám. My jsme se v této oblasti dohodli s rumunskými úřady, že budou muset zlepšit eh, uzavírané kontrakty. Většinou se stavebními firmami. a příslušnými úřady, pro které ty stavební firmy e, něco stavějí. A až dosud e, podle rumunských zákonů bylo velmi snadné se dostat do problému, pokud ten projekt narazil na nějaké potíže v průběhu stavby, protože se ten proces velmi eh, snadno zablokuje v eh, systému justice. Pomocí Evropské banky pro rozvoj a rekonstrukci jsme toho dosáhli, podle všeho, říkám podle všeho, protože v jednu hodinu v noci, těsně předtím, než jsem tam eh, do Bukurešti dorazil, tak jsme dostali potvrzení, že na to konečně přistoupili, ale my se tím ještě budeme podrobněji zabývat. Jak vidíte, tak dochází k zintenzivnění činnosti v některých členských státech, protože nastal ten okamžik pravdy pro právě tuto oblast předběžných podmínek, které byly měly být sfinalizovány eh, na konci roku 2016, ale potom nastalo to období šesti měsíců, kdy členské státy ještě mohly čekat než eh, měli předložit tu zprávu o těchto podmínkách. My teď je máme. Teď máme jasný přehled o tom, co ještě je potřeba dodělat. A celkem eh, za to z těch asi 800 eh, akčních plánů, které byly schváleny, zatím máme pouze 40. A ty ostatní tedy budou muset jít před zvláštní výbor, který rozhodne o tom, kolik pladeb bude potřeba přerušit na základě samozřejmě a v kterých přesně vymezených oblastech. Nečekáme, eh, že by bylo učiněno 40 takovýchto rozhodnutí, protože se ty věci na poslední chvíli začínají měnit. Ale podíváme-li se také na všechny ty podmínky, které byly stanoveny a mnoho z nich bylo splněno, Takže se ukazuje, že nakonec nebyla potřeba mít nějaký akční plán. Tak se tím potvrzuje to, co jsme říkali už v březnu, když jsme ty první úplně začaly potvrzovat, že dochází k reálným změnám ve členských státech a velmi často dochází také ke zrychlení přijímání evropské legislativa, například eh, ve vodním hospodářství, eh, v oblasti stanovování cen za stočné nebo i v oblastech, jako je recyklace odpadu, A dnes můžeme říci, že došlo k pozitivní změně. Nevím, jestli je to úplně dokonalý systém, to asi ne. Kdyby těch podmínek bylo příliš, tak by to zase znamenalo příliš byrokracie, takže v budoucnosti by se ten systém měl zase zjednodušit. ale my to rozhodně vnímáme jako pozitivní vývoj. A s tím, že by měly vzniknout solidnější rámcové podmínky pro investice, než by tomu bylo asi normálně. celkovým eh, prodlevám. A to nejenom eh, v Rumunsku. Vy jste se také zmínil o té míře vybraných projektů k prozatímním platbám a kurčování příslušných orgánů. To teď eh, není překážka pro proplácení z naší strany, protože těch několik ještě neučených. orgánů se týká hlavně přes hraničních programů s malým eh, množstvím prostředků, takže až na malé výjimky je tento proces už u konce. Jak to je s těmi prozatímními platbami to vypadá hodně špatně. jsem eh, ten první, kdo na to opozorňuje, a říkám to hlavně českým státům. Vy jste eh, proto zmínil jeden ten důvod. A eh, budoucnost po roce 2012 je velmi nejistá, takže české státy by měly na to zaměřit. A jasně také vychází najevo, že jsou problémy to všechno strávit, což asi není dojem, který by mohl vzniknout před, nebo 8 měsíců předtím, než komise přijde s návrhem na nové finanční období. My no na tom něco lépe s těmi platbami, teď jsme asi na 5%, ale to je, opakuji, naprosto neuspokojivé. Bude to znamenat vracení několika miliard v rámci letošního rozpočtu. A to obecné vysvětlení proto je, že zákonodárce zvolil pravidlo, které je eh, směšné. Říkám to schválně. My jsme mluvili o pravidlu N plus 3, ale ani tak to nefunguje, protože když si ten mechanismus projdete podrobně, tak to v podstatě znamená N4 nebo N5. Mohu vám uvést příklad. Rumunská, ale jde to aplikovat na další členské státy, kde ty programy byly přijaty ne v roce 2014, ale v roce 2015. Minimální povinnost pro ty členské státy byla to, že na konci tohoto období 2020 to pravidlo N plus 3 bude znamenat, že do té doby budou muset přeložit žádost o platby o pouze jedné třetiny z jejich celkové alokace na konci toho období. A to není žádná kázeň, to je úplný opak kázně. A Myslím, že tady jsme svědky logického, nevím, jestli mohu říci lidského nebo nějakého jiného přirozeného konce byrokracie, která vzdoruje tlakům, jak eh, je změnit. Možná o něco pozitivní je hodnocení u výběru projektu. U výběru projektu jsme udělali obrovský pokrok v posledních 12 měsících. Když se podíváte na kohezní fond a RDF, tak tady došlo k obrovskému skoku z 11 až na 14 během pouhých 12 měsíců, takže tady se ty věci eh, evidentně daly do pohybu a to poměrně rychle. Takže je tady určitá naděje, že v nadcházejících letech budeme Eh, se potýkat s tím naprosto nespokojivým pravidlem. Členské státy se zatím eh, pohybovaly tak pomalu, že už dnes jim hrozí riziko, že přijdou o část své obálky. 18 členských států ještě pořád nepředložilo dostatek žádostí o proplacení, aby se dostali z té rizikové zóny. A já jsem v posledních několika dnech na to upozorňoval tím, že jsme jim poslali, rozeslali dopisy. Já si nemyslím, že k tomu škrtání té obálky dojde na konci tohoto roku. Já si myslím, že nakonec české státy dostatek těch žádostí eh, pošlou, ale to riziko bude velmi hrozit eh, příštím roce, protože to je ten první rok, kdy začne platit pravidlo N plus 3 pro státy, jako je Rumunsko, kde ty programy byly přijaty v roce 2015. A to je přesně ten důvod, proč tak pečlivě tam ten vývoj sledujeme a když jsem tam byl, tak jsme vyjednali určité úpravy operačních programů, aby ta míra čerpání se zrychlila. Vy jste se zmiňoval také o celkovém smyslu nebo cíli strukturálních fondů a dynamice, měla, která by měla vést k smazávání rozdílu. My budeme za dva týdny eh, zveřejňovat zprávu o kohezi, kterou předkládáme jednou za tři roky, protože čas od času se snažíme posoudit trendy právě v oblasti konvergence. Asi nikoho nepřekvapí, že krize výrazně podkopala tu postupnou konvergenci, ke které docházelo v celé EU. A to proto, že ty státy, které ta krize postihla nejvíce, jako bylo Řecko, Španělsko, Portugalsko, Ehm, menší míře Itálie, jsou ty státy, které ten obrázek trochu rozmazávají u konvergence. Podíváme na ty nejchudší části EU, tak ty i nadále pokračovaly ve stírání eh, těch rozdílů. Nemusíme hovořit jenom o potížích, ale můžeme zmiňovat i pozitivní trendy. Rumunsko je například nejrychleji rostoucí ekonomikou v EU. Má až 6% hospodářského růstu a to je obecně ten celé střední a východní Evropě. A ty státy tím dohánějí ty vyspělejší. A pozitivní aspekty vidíme také u dalších členských států, které předtím byly tou krizí nejvíce postiženy. Portugalsko teď má hospodářský růst o něco rychlejší než zbytek Evropské unie. U Řecka musíme jim držet palce. Španělsko už teď několik let roste rychleji než průměr EU a Itálie začíná dosahovat toho evropského průměru. Takže ty poslední zprávy jsou relativně pozitivní, ale Je to teprve po čtyřech až pěti letech, kdy víceméně jenom přežívali, a to se týká těch států, zejména v Jižním středomoří. Finanční nástroje i o těch od nás dostanete závěrečnou implementační zprávu za to předchozí období. Jestli se nepletu, tak to bude přesně Do konce tohoto měsíce možná si vzpomenete, že byl určitý rozdíl mezi penězi, které se vkládají do těch finančních nástrojů a těmi penězi, které šly dalším příjemcům. A někdy v roce 2015 jsme byli asi na třech čtvrtinách. Tedy tři čtvrtiny byly přeposlány dál eh, konečným příjemcům. U této zprávy se objeví číslo, které dosahuje asi 95 Takže celkově vzato jsme se přiblížili úplnému čerpání ke konci té, toho způsobilého období a ve zprávě uvidíte také kvalitativní hodnocení toho, co bylo dosaženo těmi finančními nástroji. V předchozím období jsme se 90% zaměřili na podporu malých a středně velkých podniků. Platby EIB a, AEB, pardon. Většina těch finančních eh, nástrojů neprochází přes AIB, jde přes členské státy nebo regiony někdy eh, slouží pouze jako prostředníci, ale je to spíše výjimka. V tomto období máme iniciativu pro ty malé podniky. To jde výročně přes EIF, ale týká se to pouze asi šesti členských států. Potom eh, v těch 17% eh, u řídících kontrol, kde byly zadány dostatky. Can you perhaps, uh... Mohl byste to možná upřesnit? Ja, das war die Frage, Eh, otázka zněla, jestli máte nějaké hodnocení toho, které národní řídící a správní kontrolní systémy představují pro vás riziko. Eh, byla o tom poznámka na stránce 64 vaší zprávy. Ja, sonst äh, kann man diese Frage auch, glaube ich, schriftlich. Jinak tu otázku můžeme také vyřídit písemně. To bude tak lepší, děkuji. Financial uh, correction. Finanční úpravy. Tady si myslím, že se asi dotazujete na důvěryhodnost těch údajů a vysledovatelnost toho, co vlastně činí členské státy. Toto se podstatně zlepšilo za poslední roky a nyní máme opravdu jistotu v těch údajích, které zmiňujeme. Vím, že za období 2007 až 2014 jsme měli nějakých 7 miliard úprav, ale orgány členských států to provedli sami a několik z nich eh, bylo zahájeno vlastně z našeho podnětu. Takže před několika lety Vlastně ten scénář byl takový, řekněme, nekompletní, protože jsme neměli nějaký konzistentní reporting ze strany členských států, ovšem nyní si myslím, že ty údaje jsou opravdu objektivní a odrážejí skutečnost. No a na závěr, co se týče vývoje těch výhrad, tady jen stručně. Eh, už na úvod jsem k tomu něco řekl. Obecně si myslím, že je to srovnatelná úroveň s těmi výhradami za období 2007 až 2013. Eh, my jsme vydali výhrady v takových případech, kde ty závěrečné dokumenty měli buď míru chybovosti za roky 2014 a 15 vyšší než 5 nebo když tam opravdu došlo k oprav- hodně omezené působnosti eh, toho vykonaného auditu ze strany orga, auditového orgánu, což většinou byly případy, kdy došlo k výdajům velice pozdě v tom naprogramovaném období, zejména tedy ze strany finančních nástrojů a auditní orgán tedy eh, vydal stanovisko, že neměl eh, jaksi materiální možnosti toto prověřit. To znamená, také jsme eh, tedy toto prověřili a vydali výhradu. A následně v těch e, připomínkových e, dokument, které jsme vyslali v rámci toho balíčku, že jsme požádali auditní orgán, aby v nadcházejících měsících dokončil tento audit a vlastně osvětlil i ty oblasti, které neměly možnost pokrýt. Konkrétně o Španělsku Tam došlo k poměrně mírnému pokroku za poslední mírné roky. Dochází k multiplikaci výhrad ve Španělsku, protože jeden takový orgán může hrát jaksi roli v několika programech automaticky, třeba Horizon 2020 je takto uspůsoben. A Učinili jsme určitý pokrok v této oblasti, nicméně i postoj španělských orgánů tady v tomto byl jasný a A ještě bych chtěl zdůraznit, určitě jste to i zaslechli předtím, že Tyto výhrady v podstatě byly zejména následkem té auditní práce provedené Národním auditním orgánem, který tedy poukazoval na určitá slabá místa nějakých těch zprostředkovacích orgánů. Uh, uh, uh, Děkuji paní předsedkyně, a já děkuji za ty komentáře pana generálního ředitele o těch postupech ex ante. Myslím si, že to nás ujistí, že jaksi prostředky Evropské unie jsou vynakládány řádně, protože tady byly opravdu domněnky, že tady jsou odůvod... podstatné prodlevy ve vynakládání těch evropských prostředků a je třeba tedy najít eh, takové způsoby, eh, které i zjednoduší ty ex ante kondicionality. Pak eh, také chci poděkovat i za to postupné snižování míry chudo, chybovosti cením si toho, jak říkáte, že v tomto budete pokračovat. A ještě konkrétně ke konkrétním opatřením, která napomohly právě k snižování té míry chybovosti u strukturálních fondů, je důležité v tomto pokračovat. A pak ještě poslední věc, zjednodušování Příslušná pracovní skupina převzala tedy i vydaná doporučení. V loňském roce proběhl tedy audit a zazněla tam ta nezbytnost zjednodušení. Eh, chtěl bych eh, vědět, jaká byla ta konkrétní doporučení a zda jste je opravdu implementovali. A ráda bych eh, požádala to, abyste odpověděl jenom krátce, protože ještě chceme mít čas na to, abychom jednali s další paní generální ředitel, eh, ředitelkou. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Bogane, eh, děkuji vám za dotaz, takže stručně mohu říci, že ten postupný pokrok za ten vděčíme takovému kolektivnímu úsilí a také tom, té politice, kterou jsme následovali v období 2007 až 2013, která jaksi ne, se vypořádala s těmi přerušeními a pozastaveními to byla taková výchozí místa, tedy jasné požadavky pro to, jak posílit ty eh, řídící a kontrolní systémy, u kterých jsme zaznamenali eh, slabé stránky. A samozřejmě v průběhu času, jaksi bolestně, ale opravdu to vedlo k pozitivním výsledkům a v konečném důsledku to tedy navýšilo kvalitu a pak bych ještě se chtěl vyjádřit k druhé věci. V loňském roce to bylo poprvé, kdy jsme tu měli výdaje za období 2007 až 2013, tam to bylo dominantní, ale v do určité míry v oblasti 2013 až 2020. Tedy k čemu došlo? Taková radikální změna se systému, kdy jsme měli ty každoroční eh, uzávěrky a měli jsme tam tu hrozbu čistých úprav, pokud nedojde k zachycení těch chyb, než na ně poukáže komise, takže u určitého vzorku 35 programů, tam jsme to zanalizovali, to bylo 35 uh, za loňský rok, možná nějakých 15 zřejmě to byly asi ty lepší programy a tam se prokázala opravdu velice impresivní míra chybovosti 0,25 před úpravami a 0,1 po těch úpravách což je opravdu výtečné. No a poukazuje to na to, že bychom měli mít tu možnost doufat, že takto se ta situace postupně bude napravovat i v tom stávajícím období. Ohledně zjednodušení, my jsme přesvědčeni, že pro to stávající období jsme udělali maximum s těmi návrhy, které tu máme, které doufám budou schváleny do konce roku v rámci toho takzvaného omnibusu. Hodně spoléháme na ty takzvané zjednodušené vlastně ceny nákladů, které vlastně umožní členským státům odstranit celou řadu těch eh, reálných položek pro výdaje na úkor paušálu a podobně. Takže toto doufám, bude ještě zrealizováno za stávajícího období a proto nadcházející období, myslím si, že Eh, na úrovni té skupiny na vysoké úrovni. Máme stejnou míru ambicí, opravdu s úsilím, pracu, úsilím pracujeme na to, abychom tu nevytvářeli tedy nic světoborného a nového, ale abychom radikálně zjednodušili všechny ty druhy pravidel od způsobilosti přes DPH až po cokoliv. Takže to je vše. Děkuji mnohokrát, tím jsme skončili výměnu názoru s vámi. Velice si vážíme toho, že s námi spolupracujete a těšíme se na další setkání. A teď bych tady ráda přivítala generální ředitelu paní Irene Suka a pana Martina Džana, generálního tajemka Evropských škol. Nejprve dáme slovo paní Suka za generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. So um, I, I would start. Um, you remember that for the... Asi si pamatujete, že za ty poslední roky po těch kritických připomínkách z účetního dvora a také z oddělení pro finanční zprávu škol, pak došlo k tomu incidentu s podvodem, tak toto vše vedlo příslušné ředitelství, aby uh, učinilo výhradu pro rozpočet evropských škol pro čtyři následné roky. A samozřejmě došlo k rozsáhlým diskuzím o, zpráva, o finanční zprávě těchto škol i, škol i na úrovni tohoto výboru. A já jsem vám řekla, že pokud se situace nezlepší, tak si myslím, že to bude tady doba, kdy budeme muset přejít k systému, kdy role toho autorizačního orgánu bude muset být centralizována a bude to muset převzít generální tajemník škol. No v mezidobí tedy k čemu došlo, asi víte, že 5. září ta správní rada evropských škol e, jednomyslně přijala nové finanční nařízení pro školy, které tedy obsahuje tu centralizační roli autorizačního orgánu a účtovacího orgánu, což je velice pozitivní krok. A vzhledem k tomu, že oddělení pro interní audit mohlo eh, uzavřít tu výhradu a účetní dvůr nám vlastně poslal velice pozitivní feedback, co se týče vývoje té finanční správní škol, tak doufám, že eh, rok 2017 bude tedy rok, kdy odstraníme tu výhradu, že nás tu tedy příští rok neuvidíte. Přejete si ještě něco říct i vy, prosím? Děkuji vám za slovo. Ano, já mohu pouze potvrdit, co paní generální ředitelka paní Souka řekla. My jsme opravdu usilovně pracovali v rámci systému evropských škol, abychom tam šířili tu kulturu řádné finanční zprávy ve všech našich školách Týmy na školách jsou poměrně zredukovány, co se týče počtu pracovníků a, a pro řízení toho rozpočtu škol a usilovali eh, jsme tedy eh, to, abychom šli cestou segregace funkcí. Zabývali jsme se eh, tedy i výdaji a žádali pro dvojí podpisy pro jakékoliv eh, transakce. To bylo potvrzeno také i tou zprávou účetního dvora, že pro rok 2015 nezaznamenali žádné materiální chyby a zatím jsme ještě neobdrželi zprávu za rok 2016. Nicméně máme tu předběžné informace, že to zřejmě půjde stejným směrem. Také proběhlo pět externích auditu mm, ve čtyř, v pěti školách, v hlavních e, školách v systému, tedy těch největších e, školách a všechny obdrželi prohlášení o věrohodnosti. To znamená, e, myslím, že se dostáváme do situace, kdy tedy konečně ty, ta výhrada může být stažena. Používáme standardy IPS pro eh, přípravu vyúčtování a tento rok eh, konsolidace účtu eh, byla předložena včas. To si myslím, že jasně prokazuje to maximální úsilí z naší strany. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní generální tajemnice, ředitelce a panu generálnímu tajemníkovi. Evropské školy máme rádi a Leje jsou drahé a proto bychom měli bdít nad tím, aby vše se dělo v souladu s pravidly, aby nedocházelo ke zneužívání peněz. Vy jste nám poskytla optimistický výhled z vaší strany. Evropský rozpočet financuje ze 70 ročního rozpočtu tyto školy v minulosti. Podle odhadu Evropského účetního dvora existovala velká kritika, co se týče vydávání prostředků a zatímco členské státy neomezeně eh, dávaly eh, zbylé prostředky k dispozici. Jak teď hledíte na to eh, různé hodnocení, jednak Evropského účetního dvora a jednak ze strany členských států. Kdo prováděl audit ze strany členských států, které dospěly k pozitivnímu hodnocení, na rozdíl od účetního dvora? jednáte s členskými státy e, o této otázce dále. Otázka, e, co se týče mm, e, to, otázky toho, zda generální tajemník se účastnil schůze, která se pořádá s předsednictvem evropských škol či řídícím výborem každého půl roku. A pak bych měl ještě otázku, před listopadem 2017 dojde eh, ke zveřejnění zprávy o tom, jak vypadá administrativní zpráva, jak by měla být eh, co nejlépe reformována. Ano, prosím pěkně. Máte slovo na reakci. Okay, um, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za vaše otázky. Pokusím se zareagovat na vaši první otázku. Odkázal jste na tu diskrepanci, na rozdíl ve zprávách, které jsme dostávali z minulosti a zprávách, které dostáváme dnes. To byl zřejmě původ toho rozdílu vaší otázky, protože trvalo určitou dobu, než systém mohl hovat. Víte, že tady je určité spoždění mezi okamžikem, eh, kdy, spra, kdy je tedy rozpočet uzavřen a pak pr, je prováděn eh, audit. Máme tady minimální spoždění dvou let a k čemu jsem se odkazoval je například, když jsem hovořil o auditu který jsme vyžádali od Deloidu. To se týkalo rozpočtu roku 2017, to znamená, že zpětnou vazbu dostaneme od účetního dvora až příští rok. Já jsem si tedy spíše odkazoval spíše na tu současnou situaci, než na tu situaci týkající se tedy zpráv Evropského účetního dvora vztahující se na rok 2015. Chce pan zpravodaj se ještě doptat na něco? No, uděláme to písemně. Děkuji. Eh, dobře, nemám tady žádnou další přihlášku, tím pádem jsme dospěli k závěru našeho dnešního zasedání. Chci velice srdečně poděkovat. A nebo paní Suko, eh, hm, chtěla jste ještě něco říci? No, jenom několik bodů týkající se účasti komise na zasedání eh, toho představenstva škol. Ano, účastníme se. No, také jsme se snažili v roce 2012 reformovat ten systém. Víte, je to vlastně mezinárodní umluva, kterou jsme chtěli uh, Eh, zrevidovat, členské státy o to neměly zájem. Oč se snažíme od té doby je reformovat systém v rámci té úmluvy tak, jak existuje a eh, slíbujeme vám zprávu i o tom, jak si představuje komise jak si reformování uvnitř a předložíme vám tedy zprávu, ale bohužel my nemůžeme reformovat ten systém bez souhlasu členských států, na kterých závisíme. Děkuji vám mnohokrát. Není tomu tak že bychom neměli žádné dotazy k těm zdrojům pro mládež, ale omezovali jsme se na to, co řekl zpravodaj a zbytek vyřídíme písemně. Děkuji vám všem za to, že jste přišli. Jistě zůstaneme ve spojení, budeme i nadále sledovat eh, evropské školy i regionální politiku. Děkuji mnohokrát, končím zasedání a sejdeme se ve čtvrtek v 9 ráno.